Yes, <clears throat> absolutely. Absolutely. Um, time to start. We have uh, two very important Dámy a pánové, je čas, abychom začali. Máme dvě velice důležitá slyšení dnes na programu. Nejprve tedy schválíme pořad jednání, pokud nemáte žádné komentáře. Dále máme web streaming, paperless a 19 jazyků k dispozici, tedy vše při starém. A Nyní bych ráda přivítala pana Alexandra Dobrinta, který je německým ministrem, federálním ministrem pro dopravu, protože tam jsou samozřejmě také regionální ministerstva. Máme zde dnes také vašeho kolegu na tom druhém slyšení. Vy jste se velice dobře připravil na toto jedna, naši eh, členové se velice dobře připravili na toto jednání. Nejprve ale dávám slovo vám pro úvodní projev a pak si pak kolegové budou pokládat ty obtížné otázky, které si připravili. Je. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vám nejprve srdečně poděkovat za to, že máme možnost zde společně diskutovat o významných otázkách budoucnosti i o eh, čištění emisí výfukových plynů. Jsem potěšen, že jste mě sem pozvali a rád jsem vaše pozvání přijal k tomu, abychom zde dnes společně diskutovali o této problematice. Tato problematika se nedotýká nějak výhradně jednotlivých národních států, ale také celou Evropskou, dotýká se celé Evropské unie. Jakmile se objevily eh, kritika amerických orgánů, tak jsme eh, podnikli kroky v Německu, tady ta kritika Volkswagenu a jsme tou zemí v Evropě, která také vše rozkrývá v plném rozsahu a učinila příslušná opatření. Spolková vláda prostřednictvím informací v médiích o víkendu 19 září 2015 se tedy dozvěděla z médií o té kritice Volkswagenu a pak učinila i hned kroky. I hned konala. To znamená, i hned po tomto víkendu jsem zřídil vyšetřovací výbor, ve kterém jsou odborníci KBA i ministerstva dopravy s úkolem tuto kritiku plně prošetřit. Dále jsem organizaci KBA, která je orgánem schvalování eh, typu, eh, vyzval, aby provedla eh, kontrolu vozidelů Volkswagenu i jiných vnitrostátních i zahraničních výrobců automobilů KBA. Všech, všechna relevantní dýzlová vozidla typu Euro 5, Euro 6 překontrolovala a přeměřila 53 modelů automobilů. Navíc jsme v říjnu roku 2015 vyzvali Volkswagen k tomu, aby vydali závazný harmonogram s technickým řešením pro odstranění nepřípustných odpojovacích zařízení. A od začátku jsme jasně dávali najevo, že to přebudování nesmí být na úkor zákazníků. Zavázali jsme Volkswagen k tomu, aby příslušná vozidla tedy odvolal na dílny a provedl danou přestavbu. To se týče 2,4 milionů vozidel v Německu. V lednu tohoto roku Volkswagen s modelem VW Amarok začal eh, s tímto prováděním přebudovávání a postupně dochází také těmto krokům u dalších modelů a to postupně, e, poté co VV tedy vždy e, dodá příslušné podklady k orgánu KBA a bude dokončena kontrola těchto podkladů. Přitom jsme zajistili plné dodržení práv spotřebitelů tak, aby zákazníkům nevznikla žádná nevýhoda nebo škoda. Zadali jsme jasně Volkswagenu, že tím přebudováním vozidel se nesmí změnit eh, parametry vozidla. To se týká například emisí CO2, spotřeby a dalších parametrů, které byly součástí toho původního schválení typu. Vyšetřovací výbor, který jsem zřídil, dosud provedl 63 eh, zasedání, 22. 4. tohoto roku vydala, eh, vydal tento výbor rozsáhlou zprávu, který je veřejně dostupný. Ukazuje se zde široké spektrum zjištěných eh, emisních hodnot NOx zjišťovaných v laboratoři i v provozu nebylo identifikováno žádné vozidlo, které by používalo poznávání zkušebního cyklu, jak tomu bylo u VV, ale byla zjištěna jiné technologické postupy, kterými se účinnost systému eh, kontroly emisí přizpůsobuje okolním Eh, podmínkám, to jsou to takzvaná termookénka, v rámci níž eh, tedy nedochází eh, nebo se snižuje to čištění emisí výfukových plynů. To je přípustné podle daných směrnic, pokud jsou tato zařízení nezbytná, aby chránila motor před poškozením nebo před poruchou. U některých eh, eh, přeskoumaných vozidel zkušební komise měla takové pochyby z data z vybraná termookénka eh, lze v plném rozsahu odůvodnit a ospravedlnit ochranou motoru a komise vyzvala výrobce, aby učinili opatření, aby to termookénko zredukovali na potřebnou hodnotu všichni dočení němečtí výrobci, kteří mají schválení typu pro Německo, písemně přislíbili, že provedou příslušné optimalizace Audi, Mercedes, Opel, Porsche a Volkswagen. Tito výrobci eh, provádějí tedy dobrovolné stažení z oběhnu v rámci servisní akce. Týká se to asi 630 tisíc vyrobených vozidel po celé Evropě dotkne se jich to. Úřad KBA i zde provádí nejprve eh, kontrolu těch eh, vylepšených koncepcí snižování emisí, zda je to účinné. A KBA se tedy eh, přesvědčí o tom, že toto je účinné a potom dochází k daným krokům. Pokud tedy KBA vyjádří, že zde nejsou pochyby o těch krocích. Ten postup, který jsem právě popsal, nebylo možné provést u zahraničních vozů, teď z pohledu Německa, není možné to provést v zahraničí, ale někteří výrobci už vydali prohlášení vůči nám v této komisi, například se to týká automobilky Renault, ale je třeba zde učinit dohody s příslušnými orgány schvalování typu v dané zemi. Všechny zahraniční orgány schvalování typu byly námi samozřejmě informovány o výsledcích tohoto šetření a to také v souvislosti těch již právě zmíněných akcí e, stahování z oběhu u těch vozidel, u kterých máme pochyby, že e, zdá tedy ten důvod ochrany motoru je zde oprávněný v plném rozsahu. Analyzovaná vozidla jsme rozdělili do tří kategorií. První e, nená, vykazují nenápadné e, chování, anebo lze technologicky zdůvodnit hodnoty NOx na straně výrobce. Druhá kategorie, druhá skupina, to jsou vozidla, kde jsou nápadně vysoké hodnoty NOx, které ne, nešlo technologii dostatečně odůvodnit, nebo se to tak zdálo, to bylo hlavně to termookénko, alespoň z části jsou dočeni tedy těmi servisními opatřeními v rámci toho stahování z oběhu servisního. Přislíbená opatření pro vozidla té skupiny dvě, co přislíbili výrobci. To, co je v rámci kompetencí německých, tak po provedení té optimalizace to bude znamenat, že vozidla budou emitovat mnohem méně NOx a tím pádem toto opatření i hned také přispěje ke snížení emisí v reálném provozu. Ve třetí skupině máme vozidla, kde je nepřípustné odpojovací zařízení, to jsou vozidla VV eh, u eh, generace motoru EA 189. Chci toto říci jasně. Touto rozsáhlou zprávou, kterou jsme představili, a prostřednictvím opatření, která jsme také vysvětlili, jsme mnohem dále než eh, lze konstatovat o jiných evropských zemích. Protože existují i další země, které vydali již vyšetřovací zprávy, zveřejnili je, jiné je ještě nezveřejnili. Je ale takový katalog, opatř, nebo katalog opatření, který by se realizoval, tak je vlastně realizován, pokud víme, jenom u nás, naší zemi. Takže eh, vyvozování důsledku z naší zprávy, tedy učinit rozsáhlý balíček s okamžitými opatřeními pro to, aby se nepoužívala odpojovací zařízení, by bylo zapotřebí i od dalších. Těmto okamžitým opatřením patří to, že jsem dal pokyn KBA, aby tato organizace při udělování schvalování typ EPU žádala od výrobce prohlášení o tom, zda používají zařízení na ochranu motoru. A pokud tomu tak je, pak výrobce musí případ od případu KBA eh, zveřejnit příslušnou fungování v rámci softwaru a zdůvodnit, jak eh, toto zařízení na ochranu motoru eh, působí a funguje a bude to potom kontrolováno. To znamená, to zveřejnění motorového softwaru eh, je nyní už bod prosazený KBA jako bod povinný pro schvalování typu. Potom předpoklady pro takzvané dopingové testy, to jsou tady namátkové eh, kontroly KBA a pořídili jsme proto příslušná zařízení pro eh, měření emisí PEMS. Teď jde o to, aby se Eh, ty postupy schvalování typu a detekce eh, přípustných a nepřípustných zařízení pro mm, ochranu motoru, aby se tato situace zlepšila. Tady jsou důležité tři body. Za prvé, v budoucnu eh, se u evropských norem ta zkušební požadavky musí odpovídat aktuálnímu stavu. Techniky článek 5 příslušné směrnice 715-2007 se musí zlepšit tak, aby ten aktuální stav techniky byl opravdu definován jako požadované měřítko a tím pádem výjimky, které by bylo možné zdůvodnit ochranou motoru, se ve velkém rozsahu omezily. Musíme zde jasně říci, že daný článek nyní umožňuje příliš velký manevrovací prostor. Dnes vlastně i ten nejhorší inženýr, nebo ten, kdo vyrábí nejméně kvalitní motor, může pro sebe vlastně nárokovat maximum výjimek a proti tomu je třeba postupovat a je třeba tyto výjimky výrazně omezovat. Za druhé, komise EU musí se postarat o to, aby orgány schvalování typu už dnes měli jednotně od výrobce popis emisní strategie, by měli možnost toto vymáhat, pokud používají zařízení na ochranu motoru, jak už jsem o tom hovořil, tak jako my v Německu, teď tedy od, skrze KBA se na to dotazujeme výrobců, tak by to mělo fungovat i v ostatních zemích a pokud bude odpověď ano, pak je třeba tedy zve, eh, zveřejnit ten zdrojový kód softwaru, eh, pro ten orgán schvalování eh, typu, který to překontroluje. A překontroluje to zdůvodní. Za třetí podporujeme fórum pro výměnu informací na úrovni EU. Toto fórum musí mít kompetenci, aby v případě nekonformity vozidel rozhodovalo mezi různými interpretacemi a eh, mohlo případně odvolat eh, rozhodnutí, která by nebyla v souladu s platným právem, takže by to bylo takové clearingový úřad, který by podporoval ostatní orgány a měl rozhodovací pravomoc. Já vám děkuji za pozornost a jsem vám k dispozici pro vaše otázky. Um, uh, Děkujeme za vaše úvodní poznámky, pane ministře, a také za vaše výhledy do budoucnosti na to, jak změnit a zlepšit náš právní systém. A Nyní předávám slovo koordinátorům pan Karls. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji panu ministrovi. Mám obecnou otázku. Máte tlumočení? Němčina by měla být pod číslem jedna, ale budu hovořit anglicky, pokud tedy je to v pořádku. Takže obecná otázka. Já jsem poslouchal vaše úvodní poznámky, pročetl jsem si všechny vaše písemné odpovědi na naše dotazy. Ta otázka je velice složitá, je tam e, zapojena celá řada aktérů, výrobci, testování, testování po uvedení na trh a jsou zde určité nejasnosti asi také v té legislativě alespoň jedna skup, automobilka porušila eh, legislativu, jiné se eh, snažily jaksi optimalizovat ten výkon. Ale já se chci zeptat, proč vůbec tento problém zde máme? Proč máme v Evropě eh, na silnicích auta na dýzlový pohon? Sehr geehrter äh, Kollege. Vážený pane kolego, v podstatě se tu nabízí následující otázka, podobně jako u všech pravidel, která doposud máme. Jak je možné, že nějaký podnik podnikl takovouto manipulaci? Já to mohu odůvodnit pouze tím, že pravděpodobně se mohlo stát, že ta pravidla nebyla dostatečně jednoznačná já osobně považuji za jasné, že Volkswagen mm, ty testy manipuloval. E, jedná se zkrátka o podvod, nicméně v tuto chvíli řešíme otázku, e, co se stane s těmi auty, u kterých máme e, pochybnosti, tam, kde jsou ty, ta termookénka, o kterých jsem hovořil. Já se domnívám, že bychom měli najít takové pravidlo, které eh, takovouto možnost uzavře znemožní. Máme eh, pouze pět minut, proto jsem si dovolil vás přerušit. Já jsem se ptal na tuto věc. Eh, proč, pokud se podíváme do minulosti, proč tedy máme před sebou tento problém? Proč tady máme tolik dýzlových motorů, které jezdí po ulicích? To je to, na co se ptám. Proč tady vůbec dneska jsme? ve Spojených státech dýzlové motory nejsou. Tam jsou zkrátka pouze motory na benzín. Proč podle vašeho názoru jsme se dostali tam, kde jsme? Již dlouho vedeme diskuzi o ochranu, ochraně klimatu. Poté, co se zjistilo, že naftové technologie mají mnohem menší emise CO2 než benzínové technologie, tak e, se také dá vysvětlit velký tržní podíl naftových e, motorů, který jsme v minulých letech zažili. Ano, i já to považuji za správné. To je naše klimatická politika. Politika pro ochranu klimatu. Právě proto tedy jsme podporovali naftové motory, naftové technologie z hlediska technologie a z hlediska minulosti. Bylo již tehdy zřejmé, že tu jsou i u naftových motorů problémy s emisemi z NOx, eh, které, které jsou eh, nebezpečné pro nás jako pro lidi. Eh, možná, že ta otázka nebyla zřejmá kvůli mé Němčině. Nafta je zledi- dobrá z hlediska emisí CO2, ale je problematická z hlediska emisí NOx a další emisí, eh, dalších eh, látek. Já nevím, jak se říká německy NOx, pravděpodobně taky NOx. Vždycky jsou to ty noxy. To znamená, že to jsou ty nebezpečné výfukové plyny. Pokud se podíváme na průběh posledních deseti let, to znamená, jak se vyvíjely ty eurotřídy a limity, tak se domnívám, že evropské právo a politiko se, politika se snažili o to, aby se ty limity neustále zpřísňovaly. To znamená, že ta cesta k směrem k limitům Euro 6 byla tedy e, předem dána velmi důsledně a také to prověřování je stále lepší. Já se domnívám, že se musíme postarat o to, aby už nebylo tak jednoduché podvádět, abychom znemožnili podvody, ale v podstatě je možno říci, že tady e, existuje určité, určitá schoda na tom, že musíme dbát na to, aby e, ta auta byla neustále čistší, aby tedy v rámci toho technologického pokroku byla ta auta stále čistší aby tedy eh, ty naše měřící techniky se stále více přibližovaly normálním podmínkám. Schönen guten Morgen. Dobré ráno, pane ministře. Mám radost, že jste přišel mezi nás. A to říkám naprosto upřímně. Měli jsme tu totiž jiné eh, kolegy, kteří sem dlouho dorazit nechtěli. Ne, máme pouze pět minut, proto vás prosím o konkrétní odpovědi. Několik německých médií informovalo o tom, že jste se osobně eh, postavil proti zavedení těch hromadných žalob ze strany spotřebitelů. Vy jste tím chtěl dát tedy najevo, že nemáte nic proti ochraně spotřebitelů, ale tento nástroj eh, těchto žalob, vzorových žalob, eh, je problematický podle vás. Proto bych se vás rád zeptal, co považujete na těchto žalobách za problematické. My se snažíme dbát na ochranu spotřebitelů a právě proto jsme jednali velmi aktivně. Jako první řekli jsme, že automobily, o které jde, i automobily Volkswagenu v Německu a v Evropě musí být uvedeny do takového stavu, jak byly zákazníkům prodány, tak aby zákazníkům z toho nevznikly žádné nevýhody. To, co myslíte vy, to je věc spjatá se zprávou eh, spolkové vlády výboru pro eh, ochranu spotřebitelů. Tady šlo konkrétně o Volkswagen a byla tam všeobecná formulace, která tam byla doplněna a která eh, je taky takto označena jako všeobecná formulace týkající se těchto eh, vzorových zjišťovacích žalob. Já mám tedy eh, informaci takovou, že to tam nemá co pohledávat. Neexistuje v tomto smyslu žádný návrh zákona, podle něhož bychom se mohli řídit, jimž bychom se mohli řídit a neexistuje ani žádná dohoda v koaliční smlouvě. Mohu do, položit doplňující otázky. To znamená, že v podstatě nemáte nic proti hromadným žalobám. Obecně tady proti eh, hromadným žalobám nic nemáte. Já tedy musím vidět návrh zákona, zákona, pokud ho schválíme, pokud budeme mít pocit, že je dobrý, eh, anebo naopak, pokud nebudeme mít pocit, že je dobrý, tak od toho se bude odvíjet dal, další krok. My už jsme se tím zabývali eh, dlouho, je to tedy věc, která se mezi politickými stranami řeší již mnoho let. Samozřejmě, že je s tím zpěta ještě jedna otázka. Co mají hromadné žaloby eh, společného s, eh, s legislativou? Ale dobře, děkuji za odpověď. Ve, ve svých odpovědích eh, jste řekl něco k dodatečným testům. Řekl jste, že tedy německé ministerstvo pro dopravu a infrastrukturu tady provádělo takové testy a byl, byla to, eh, byly to testy pouze na základě nového evropského dopravního cyklu. Já se vás ptám, co tedy myslíte těmi, eh, komple, těmi eh, testy nebo kontrolami, které jdou do hloubky. Co konkrétně se testovalo? Naše zpráva je velmi přesná a je tam popsáno, jak jsme ty, ta šetření dělali. To znamená, že to jde nad rámec toho, co je předepsáno eh, v evropském právu NEDC, studený start. Eh, to znamená, že my jsme eh, se tedy dívali i na teplý start a také jsme zavedli celou řadu výjimek, výjimky týkající se teploty, výjimky při určité teplotě, výjimky při určité rychlosti, to znamená, že e, všechno se na, to, na všechno se můžete velmi detailně podívat, je to tam velmi detailně graficky znázorněno v těch zkušebních protokolech, které jsme zveřejnili, můžete se na to tedy podívat, je to tedy ta e, detailní analýza, která byla e, provedena a má to nějaký právní základ, to, to je ta stávající legislativa. Pokud jde o právní základ, tak je Eh, možno tedy použít NEDC studen, ze studeného startu. Eh, nicméně eh, Kromě toho jsme tady provedli ještě další šetření v tom smyslu, jestli došlo k nějaké manipulaci. Jak jsme zjistili ze Spojených států, my jsme tedy museli použít jinou techniku měření. A konečně moje poslední otázka, pane ministře, je tu eh, tedy rozsudek eh, Zemského soudu z Grefeldu eh, ze 14.9. roku 2016. Tady tedy v tomto rozsudku se Eh, obě, dostává vaše, váš úřad do poměrně negativního světla. Eh, je řečeno, že KBA u při eh, původním povolování typu selhala, selhal tento úřad, protože nepoznal manipulovaný software. Pan Cinke na to neposkytl žádný, žádnou odpověď a proto se vás ptám, jestli nám na to odpovíte vy. Uh, Eh, je tu celá řada rozsudků, které v tuto chvíli eh, říkají nejrůznější věci. Vycházím z toho, že eh, i celá řada dalších rozsudků bude vydána, protože některé tedy se připravují. Já pravděpodobně nemusím hodnotit jednotlivé rozsudky. Pro nás je důležité to, aby BKA tedy plnil své úkoly v rámci stávající legislativa, legislativy a to i pokud jde o zpracovávání eh, tohoto, eh, této aféry. Eh, tady tedy jde o zdůvodňování toho rozsudku, kdy, došlo, kdy se došlo k jinému závěru. Já vím, že je tady celá řada jiných rozsudků, možná, že Eh, po konci, po tom, co budou vydány všechny tyto rozsudky, z toho budeme moci vyvodit nějaký závěr. Nicméně je jasné, že jednotlivé rozsudky dospívají k různým závěrům. Pan Henkel? Hm, dobré ráno, pane ministře. To je skvělé, že jste přišel mezi nás. Dovolte mi nejprve vám poděkovat, že jste zde vyjasnil určité věci. Za prvé, že manipulace u Volkswagenu není nic typického pro německý automobilový průmysl, protože toto se často rádo naznačuje v tomto výboru. Za druhé jsem vděčen za to, že jste roli eh, naftových motorů pro ochranu klimatu. Ještě jednou také potrhl, to je také důležité. A za třetí je dobře, že u tématu hromadných žalob jste se nenechal i hned svést k tomu, že jste řekl, že toto je správný nástroj. Já si myslím, že to je zvláštní, že stejné osoby nebo politické strany, které neustále polemizují s americkým právním systémem, zrovna tento systém chtějí do Evropy zavést. Ale teď bych měl konkrétní otázku. Vy jste zde mm, vyjasnil na zasedání ministrů dopravy, že evropské směrnice byly příliš vágní. Pan Verheugen to zde také potvrdil a také téměř všichni zástupci německého automobilového průmyslu. A chci se zeptat, co můžeme udělat pro to, abychom byli preciznější a máte stejný názor jako paní komisařka Běnkovská? Ta je totiž toho názoru, že vše má svůj řád, že ty směrnice jsou v pořádku a dostatečně precizní. Děkuji vám. Ne, nedomnívám se, že všechno je v pořádku a že jsou směrnice dostatečně precizní. Musíme se také podívat na historii těchto směrnic. Směrnice 715 lomeno 2007 je z doby před deseti lety a již předtím se o ní určitou dobu diskutovalo. A článek 5 podle mých informací, o který jde u těch výjimek, vlastně pochází z ještě z předcházející směrnice, byl z ní obsán. A to je tedy vlastně z dob technologických, kdy možnosti, jak eh, řídit motor dnes, ještě vůbec neexistovaly. Takže kolegyně a kolegové, kteří tehdy uvažovali o této věci, neznali, nepředvídali možnost tohoto ovlivňování a také určitě si nepřáli, aby to bylo používáno za účelem eh, manipulací a obcházení tohoto článku. A proto eh, naléhavě žádám, abychom článek 5, který popisuje výjimky, formulovali jinak a abychom se postarali o to, aby ti, kdo se na článek 5, tedy na ty výjimky, chtějí odvolat, museli alespoň doložit, že to odpovídá stavu, aktuálnímu stavu techniky pro čištění motorů a nevzdávají si z určitých prvků, aby se poté později mohli odvolávat na určité výjimky. Dobrá, další otázka. Bylo uvedeno eh, například Süddeutsche Zeitung, eh, televizní kanál VDR nebo NDR, že například Fiat Chrysler eh, používal nepřípustná odpojovací zařízení. Byl zde zástupce Fiatu, ten to popřel. <laughs> Máte nějaké doklady pro tento názor? KBA provádělo šetření u e, vícero vozidel e, podniku Fiat, které dospěly k tomu závěru, že po určitém období dochází k určité redukci snižování e, čištění emisí, ano, přesně po 22 minutách, říká poslanec, ano, po 22 minutách a pohled naší vyšetřovací komise je jasný. Jedná se zde o nepřípustná odpojovací zařízení a my jsme to vůči komisi i vůči eh, italskému orgánu schvalování typu dali jasně najevo. Asi zde neexistuje společná interpretace italských a německých orgánů pro homologaci schvalování typu. A komise nyní pracuje na tom, že chce zorganizovat společné datum slyšení obou těchto orgánů, obou těchto schvalovacích orgánů. Já se jasně říkám, že pro mě toto má příliš málo. Fiat eh, vlastně odmítl vystoupit u našeho německého vyšetřovacího výboru, takže jsme eh, se nemůžeme přímo dotázat Fiatu a nemůžeme jim přímo představit naše výsledky. A proto jsme také žádali komisi, aby zde naléhavě zahájila kroky. Děkuji. Paní Meissner. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, také za liberály vás vítám v našem výboru, to je dobře, eh, že jste souhlasil s vystoupením, neudělali to všichni. Samozřejmě můžeme pracovat jenom tehdy, když přijde někdo, kdo nám zodpoví otázky. Vy jste řekl loni v listopadu, že struktury v, v HV eh, nemají dostatečnou zodpovědnost a etické chování. Tak to se to řekl vy. Vypadá to, jako kdyby v tom vůbec nebyla zapojená spolková vláda. Pro nás jako zástupce lidu to je poněkud neuspokojivé, protože Německo podepsalo to předmětnou směrnici, včetně toho odstavce 5.2. A vy sám máte technické vzdělání, tak jste možná mohl trochu zapochybovat o tom, jestli opravdu je všechno v pořádku a ty testy přímo na silnici při tom eh, reálném řízení, o tom už jsme mi diskutovali nějakých pět let v Evropském parlamentu. Nekladl jste si někdy otázku, jestli u KBA je všechno v pořádku s těmi testy? My zde nyní diskutujeme o otázce, jak můžeme pravidla nastavit pro budoucnost, aby ten širší prostor interpretace se omezil. Já se mluvám, že vás přerušuji, ale ono jde přece, to je naším úkolem, ano. Ale kdo kdy co věděl nebo tušil, a to je naším úkolem na to pohlížet, kdo vědomně, anebo možná jenom prostě smířen se situací, bral na vědomí, že, že se podepisuje něco, co nedodržuje tu naši směrnici. Takže mně nejde jenom o budoucnost, ale i o minulost. Jistě, ta směrnice z roku 2007. To znamená, musíme mluvit teď s těmi, kdo v roce 2007 tu legislativu vytvářeli. Já jsem předtím uvedl, že pokud vím, tak článek 5 je možná ještě starší a byl převzat ze starší legislativy. A i technologie se prostě dále vyvinula ku předu. A už to neodráží tato legislativa a tato norma, takže bychom to měli změnit. Pokud vaše otázka míří tam, zda před rokem 2015 se vědělo o nelegálních odpojovacích zařízení, mohu říct si ne a asi nikde na světě, protože na ty informace z USA pak na to všichni hleděli aniž by předtím existovaly příslušné podklady, které by něco takového odrážely. Ano, tak vy jste o tom nemohl vědět, než to bylo dokázáno, ale to, co mám na mysli, protože vy teď jako reakci na to, co se stalo, říkáte, že teď vlastně u KBA děláte vlastní zkušení, chcete dělat ty namátkové dopingové kontroly, eh, neohlášené podle principu náhody. Proč už něco takového nebylo dříve? a i v budoucnu to má být pod dohledem ministerstva dopravy. Mohou se němečtí spotřebitelé spolehnout na to, že to bude opravdu dobře fungovat, protože se diskutovalo o tom, zda by zde neměl být centrální dohled a centrální zkoušení. Jde tedy o KBA pod dohledem ministerstva a to i v budoucnu. Já nevím, co myslíte tím centrálním dohledem, kde by měl být centralizován. Na úrovni EU. Aha, na úrovni EU. Situace je následující. E, u každého dalšího poznatku, který získáme, musíme přeskoumat, jestli to je přiměřené z hlediska právního a jestli jsou přiměřené i ty kontroly. Takže je naprosto přirozené, že po těch poznacích o Volkswagenu se nyní přistupuje k novým zkušebním kontrolním mechanismům a protože legislativa se také dále vyvíjí k upředu, ani zde bychom neměli to nechat tak, že se poučíme z akce Volkswagen jenom změnou kontrolních mechanismů. Musíme změnit i ty právní rámce. Otázka, jestli to mohl už někdo poznat v minulosti, tak eh, očividně to nebylo poznáno, protože jinak bychom to pro všechny dosti překvapivé poznatky ve vztahu k Volkswagenu a podvodům a manipulacím by zde asi nebyly od eh, začátku roku 2015 Dovolte mi ještě otázku, protože čas běží. Kdy říkáte, že musí eh, sedět právní rámec, je vůbec realistické, aby ty hodnoty, ty limitní hodnoty, které teď máme, byly vůbec dodrženy? Jak to vidíte? Nebo jak velká tolerance by tam měla být? Protože to je ta otázka. My musíme udělat právní eh, rámec pro takové limitní hodnoty, které lze opravdu dodržet. Jak na to pohlížíte vy? Vyšetřování ukazuje, že eh, analýzy ukazují, že ta vozidla jsou schopná ty limity dodržet a legálním způsobem. A když to mohou výrobci vozidel, proč to nemohou všechny automobilky? Takže ta otázka ani tak nezní, jestli si myslíme, že je možné dodržet naše limitní hodnoty. Ty limitní hodnoty jsou předepsány za účelem jejich dodržení. Bavíme se zde o otázce, jak můžeme zabránit tomu, aby se využívaly výjimky tam, kde by se neměly nebo nesměly využívat. To je, myslím, to téma, které si musíme nakonec vyjasnit. Děkuji, paní Ernst. Já, guten Tag. Dobrý den, pane Dobrinte. Já jsem tady. Mám na vás následující otázky. Za prvé, celá, celou dobu mě zajímá jedna věc. Máme tady milion, milion podvodů a spolková vláda zatím nezavedla žádné sankce a ani s tím nepočítá. Je tu mnoho otázek ve eh, spolkovém sněmu, které na to naráží. Eh, zda by to tedy nemohlo být trestáno eh, jako nějaký přestupek, jestli by tady nemohly být pokuty. IPRC vydal zprávu a z ní tedy vyplývá, že Německo eh, tady eh, nemá zákon nebo zákonná pravidla, která by se týkalo tedy neschválených eh, vozidel a na základě kterého by mohlo být, mo, mohlo být možno mm, vydat tresty. Já se tedy ptám, jestli víte, že nebo jestli v tom spatřujete situaci, kdy se Německo, kdy Německo porušuje toto nařízení, protože tady nejsou žádné sankce nebo peněžité tresty. A pokud to chápete jako porušení nařízení, tak se ptám, jestli to budete chtít nějak změnit a na, napravit. Já v tom nevidím porušení pravidel, nicméně jsou tu velmi významné sankce. Dochází tedy e, k přenastavení těch vozidel, ke změnám, dochází e, k tomu, že tedy určitá schválení typu zaniknou. Všechno to jsou sankce a tyto sankce jsou také uplatňovány. Kromě toho, ta nařízení EU, o kterých jste hovořila, e, jsou také prosazována jsou tedy eh, prováděna v německém právu. Znamená to tedy, že je možno tedy trestat, sankcionovat falšování dokumentů a eh, podvody a, a pokud tedy dochází k nějakému porušení směrnice, tak se nabízí i možnost peněžitých pokut, protože e, to všechno je tedy v německém právu upraveno, pokud e, se takováto auta dostanou na trh. Mikrofon, prosím. E, kolik takových sankcí bylo uplatněno a proti komu? Vy jste řekl, vy jste tedy vyjmenoval určité věci, ale to nejsou a sankce. Je přeci normální, že dochází ke změnám. To nejsou sankce jako takové. Jaké sankce byly uplatněny a vůči komu, jaké peněžité tresty byly uplatněny. Já jsem řekl ještě jednou naprosto jasně, o jaké sankce se v této eh, věci jedná, to znamená zrušení schválení typu a odstavení určitých automobilů. To jsou nepochybně sankce zaměřené proti výrobcům automobilů. automobilů. E, kromě toho musí provést technické změny a pokud tedy by k těm technickým změnám nedošlo, u e, těch aut, která nejsou schválena, tam tedy dojde ke stažení z provozu, ale tam, kde tady jsou ta auta schválena, tak je tady potřeba provést technické změny a pokud ty technické změny provedeny ne, nebudou, tak dojde ke klasické sankci, to znamená, že ta auta nebudou připuštěna na trh. Doposud tomu bylo tak, že ty technické změny e, u aut, které byly schváleny, e, tedy probíhaly. Pokud tedy bude tak tato te- technická změna v pořádku, tak je tu e, nárok na schválení, pokud k ní nedojde, tak nárok na schválení nevzniká. Já mám ještě jednu otázku, říká paní posladkyně, a sice odpojovací zařízení. Eh, tím se vracím k otázce 11, protože vy jste už předtím řekl, že pouze tehdy, pokud není k dispozici žádná jiná technologie, je možno použít eh, odpojovací zařízení. Ale to je trochu zavádějící, protože co to znamená, že není k dispozici žádná jiná technologie, žádná jiná technika? Já si myslím, že to je věc, která je velmi široce eh, koncipovaná, velmi široce formulovaná a tím trochu iritující. Ano, nyní je to skutečně trochu příliš široké. Pokud někdo v tuto chvíli z důvodu ochrany motoru může využít takovéto výjimky, tak e, se může tady odvolávat na stávající e, legislativu, na tu výjimku. Naším cílem je to, že tedy bude muset prokázat, že e, ani nejnovější technologie něco takového nezařídí, že tedy není možno jinak emise snížit. My si zkrátka musíme položit tuto otázku, jestli do budoucna chceme, aby někdo tedy používal prastarý motor a aby ho tedy uvedl do provozu jako nové auto a aby bylo řečeno, není ten motor, ten motor zkrátka není tak dobrý a proto využiju toto výjimku. Já si myslím, že takovouto situaci nechceme. Chceme, aby ti, kteří do budoucna budou, eh, budou eh, konstruovat motory, aby eh, tak činili na základě nejnovějších technických poznatků a tím chránili životní prostředí a lidské zdraví, ale musíme jim to také předepsat, tak aby nemohli takhle široce využívat těch výjimek. Dobrý den, pane ministře, jsem rád, že jste dnes mezi nás přišel. Jsem také rád, že jste přijal naše pozvání okamžitě. My máme mnohem více problémů s některými jinými ministry z jiných zemí, takže to velice oceňuji, že jste zde. Nicméně, ve vašich odpovědích eh, se zdá, že je takové trošku nedorozumění, protože podle mého názoru je legislativa jasná. Prostě ta odpojovací zařízení jsou povolená pouze pokud výrobce může potvrdit, že je, jsou potřeba pro ochranu motoru. Co je na tom tedy zastaralého? Já jsem já jsem to právě jasně řekl. Je tam napsáno přesně to, co jste citoval. Pokud jde o to chránit motor, tak je dovolena výjimka a s ním odpojovací zařízení. Ale není tam řečeno, jak musí být ten motor vybaven, protože i ta technologie motorů postoupila vpřed. A to zásadním způsobem chceme to skutečně zařídit tak, aby ti, kteří stavěli, staví nejhorší motory, měli ty největší výjimky. To znamená, že bychom v podstatě umožnili, že někdo, kdo určité stavební části poddimenzuje, tak aby eh, tedy eh, v podstatě umožnil horší výkon motoru ve svých vozidel, ve svých vozidlech, tak eh, chceme eh, jim umožnit, aby se tedy odvolávali na ty výjimky, aby říkali, že ty špatné stavební díly eh, lepší výkon nedokáží. Musíme jim tedy předepsat to, že musí používat ty nej, tu nejnovější technologii pokud tak neučiníme, tak budeme muset neustále diskutovat o tom, že ta vozidla to neumí. Äh, a že tedy nemají dostatečný výkon a přesto si je ehm, výrobci budou snažit uvádět na trh. Já si myslím, že se trošku převracíte to důkazní břemeno. Bohužel bez mikrofonu. Ano, mikrofon se vypíná sám, říká řečník. Možná protože se ptám na nepříjemné otázky. Proč tedy Eh, je ta situace pro vás tak jasná u Fiatu. Vy jste řekl, že ve vaší odpovědi dva, že oni používali vlastně nelegálně ta odpojovací zařízení. A proč je to tedy u Fiatu tak jasné? Die Untersuchungen, die äh, das Šetření, která provedlo BKA u Fiatu jednoznačně svědčí o zvláštním druhu ovlivňování e, motoru a sice v, eh, tedy pokud jde o časové použití. Nikdo mě to nevysvětlí. Já samozřejmě mohu pouze pokládat doplňující technické otázky expertů, ale nikdo mi nedokáže vysvětlit, jak to je. E, to vozidlo po určité době už zkrátka není schopné bezchybně bezpečně pracovat a proto tedy je potřeba od, snížit sníž, eh, čištění eh, výfukových plynů, odpojit toto zařízení a pokud by se to auto odstavilo a zase použilo po určité době, tak by bylo, bylo schopno eh, to eh, provést tak, aby to bylo v pořádku. Já se omlouvám, říká pan Eichhout, máme málo času, přejdeme tedy nyní k Opelu. U Fiatu tam to víte velice jasně z důvodu těch časových omezení. Nyní tedy Opel. Oni to snížili o 17 stupňů a vy potom říkáte, že to je e, velice velkorysá interpretace toho, že se mají chránit motory. Takže proč to někde považujete pro Opel za velkorysou interpretaci ochrany motoru a u Fiatu je to nelegální odpojovací zařízení? Opel, e, Opel je v oblasti vozidel, kde máme pochybnosti, zda tedy eh, ta termookénka je možno zdůvodnit ochranou motoru naprosto eh, jasně a právě proto musí Opel tato vozidla přizpůsobit, pozměnit eh, u Oplu nejde pouze o těch 17 stupňů Celsia, ale jde zde i o další otázky, které vyvstaly během těch šetření. Ta šetření ještě probíhají, výsledek bude zveřejněn. V každém případě je to tak, že ty stávající výsledky vyšetřování eh, hovoří o tom, že tady máme tady, nebo eh, vedou k tomu, že tady máme určité pochybnosti o eh, použití těch výjimka, výjimek, to znamená, že schvalování typů s tímto termookénkem do budoucna nebude možné. Eh, pokud byste si přečetl ten zveřejněný dokument, tak eh, to schvalování typu v, loň, eh, v současném roce z termookénky už možné nebylo a bylo to také explicitně řečeno. Ano, zde ten problém spočívá v tom, že Opel povolovali do provozu německé orgány a tam jste velice, tam hovoříte velice nepřímo, zatímco Fiat povolovali italské orgány a tam jste velice e, striktní v tom, že to odpojovací zařízení je nelegální. Proč prostě nejste přísnější, pokud jde o vaše orgány, kde máte možnost to auto si stahnout? Das schlichtweg falsch, was äh, to, co říkáte, je špatně. My všude uplatňujeme stejné měřítko. Šetření děláme u Oplu i u dalších německých výrobců automobilů u nás ta vozidla, která jsme identifikovali, u kterých máme pochybnosti, eh, byly tedy eh, povolány v rámci servisní akce a stažení eh, z oběhu a musí být pozměněny v těch jiných zemích, kde tedy existuje schválení typu takovýchto vozidlů, vozidel, která jsme identifikovali podobně jako u německých výrobců automobilů, tak tam taková ta opatření doposud přijata nebyla. A to se týká například i Fiatu. Já jsem neslyšel, že by Eh, došlo ke stažení z oběhu a že by tedy došlo k těm, na vozidlech Fiatu k těm technickým změnám. Já vám pouze popisuju realitu, já to tedy pouze pozoruji. My bychom si přáli, aby to, co my tedy s těmi vozidly děláme, aby to dělali i jiné evropské země, aby se tak eh, s těmi auty nakládalo i v jiných evropských zemích, protože pouze tehdy se nám podaří snížit emise NOx. Eh, ta vozidla která byla technicky pozměněna v rámci servisních akcí, už mají mnohem nižší emise NOx. Já si myslím, že to by mělo být zajištěno i u jiných vozidel, která jsme tímto způsobem identifikovali. Že by to tedy mělo být provedeno i v jiných evropských zemích. Sí, grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde opravdu v žádném případě nechci bránit Fiat nebo fungování italských orgánů. Myslím si ale, že je nezbytné zdůraznit, že Fiat eh, zahájil program dobrovolné svolávací akce od února 2017. Tak to je na upřesnění. Já mám dotaz, který se týká vaší odpovědi číslo 11, kde tvrdíte, že pro již homologovaná vozidla by mohlo být eh, vhodné provést optimalizaci tam, kde jsou emise NOXů eh, příliš vysoké. Vy, když hovoříte o velké úrovni těch, vysoké úrovni těch emisích, co máte přesně na mysli? Jakou úroveň? A pokud jde o tu optimalizaci, spadají pod, toho, pod to, Eh, také ta opatření, která se vztahovala na těch 630 tisíc vozidel v odpovědi číslo 5, kde se to týkalo těch termookének? Die, ehm, bei der Optimierung jetzt. optimalizace hm, vozů, které jsou v té spolávací akci, tak eh, výsledek, kolik méně budou emitovat NOx, záleží od konkrétní optimalizace eh, softwaru v jednotlivých případech. Ta je také v jednotlivých případech svalována. Momentálně u těch vozidel, u těch výrobců, které jsem zde uváděl, už u dvou probíhají schvalovací procesy, u těch dalších ještě to schvalování není. Týká se to Porsche Macan a jednoho modelu Oplu. Tam jde o výrazné snížení různými způsoby, ale nemohu vám teď říct nějaké procento, o kolik to přesně je, ale to lze ještě zpětně dodat, dodat později, protože to se potom prokáže u jednotlivých testů. A kolega mi říká, že to je řádově asi o 70% méně NOx. A druhá otázka, ta se týká otázky číslo 5. Můžete to ještě jednou prosím zopakovat? To bylo těch 630 tisíc vozidel, jestli jsem to správně pochopil. Ano, výborně. Pokud jde tedy o očekávané výsledky snižování emisí NOx, tak tam tedy v tomto případě se hovoří o 70%. Vy se domníváte, že tato opatření mohou být eh, dostatečná pro to, aby emise milionů vozidel, která jsou v provozu, tedy dýzlových eh, automobilů, že to jaksi eh, neznemožní dosáhnout požadované čistoty ovzduší především v městských oblastech? Myslíte si jinými slovy, že to opatření může být dostatečné? Um Co se týče dodržování limitních hodnot kvality ovzduší ve městech, bude zapotřebí celá řada opatření. Pomocí nich se kvalita ovzduší zlepší. My jsme předložili několik návrhů. Tam jde hlavně také o to, že ta vozidla, která se neustále pohybují po městě, Musíme zde mít na mysli například veřejnou hromadnou dopravu, autobusy, taxíky, eh, různá užitková vozidla dodavatelů se musí představit na alternativní pohony. Je to otázka elektromobility, hybridních technologií, palivových článků. A právě před připravujeme návrh, abychom to více eh, podporovali v Německu se státní eh, podporou federální úrovni, protože je třeba takovéto typy vozidel eh, technologicky přepracovat, abychom měli čisté ovzduší. Dobře, nevím, jestli ještě mohu položit poslední dotaz v tomto okamžiku. Velice stručně. Byl byste uh, proto, abychom zde měli jednu jedinou agenturu, která by eh, eh, kontrolovala ten eh, soulad, plus by měla pravomoci udělovat sankce? Prosím o jasnou odpověď. Já bych bereits... Äh, Já už jsem před chvílí poukázal na to, že my potřebujeme určité jakési clearingové středisko, které v případě, že zde budou rozdílná hodnocení jednotlivých národních orgánů pro schvalování typu, tak aby se rozhodlo tak či onak podloženým způsobem. A já si myslím, že to je logický důsledek. Jinak orgány schvalování typu v jednotlivých zemích rozhodně jsou schopné s pomocí optimalizovaného právního základu se postarat o to, aby byla dodržena pravidla předpisy pro schvalování typu. Děkuji, přejdeme k druhému kolu otázek. Zde budu trošku přísnější, pokud jde o dodržování eh, času. Eh, Dám vám trošičku více toho času, protože zde nemáme dva zpravodaje, ale budu přísná, protože zde máme ještě druhého řečníka. Pane Gizeke, berete si oba sloty dohromady zvlášť? Děkuji paní předsedkyně, děkuji vám pane Dobrinte, že jste sem dnes přišel na náš výbor. Pan Ertuk zde má pravdu a vy jste i hned zareagoval. Máme jiné kolegy z SPD nebo kolega Ferhagen, které jsme museli zvát čtyřikrát takže opravdu eh, se před vámi za to skláním. Tento týden zde byl Fiat a ta otázka Fiatu je samozřejmě velice rozporuplná. Máme zde dva různé názory. Vy říkáte, že to bylo nelegální odpojovací zařízení. Kolega eh, v pondělí z Fiatu byl velice bezstarostný a říkal, že testovací metody orgánu KBA Eh, by nebyly v pořádku, lze je kritizovat a když jsem se ho ptal na odpojování, tak říkal, ne, to není odpojování, to je modulace, úprava. Já si myslím, že to je jenom takové slovíčkaření. Já si myslím, že když se moduluje, tak se eh, vlastně výrazně snižuje eh, ta recirkulace takže jak vidíte vy metody testování a jak vidíte téma modulace? Evropská komise má k dispozici výsledky měření orgánů KBA, které provádělo KBA. V případech Fiatu má detailní výsledky tohoto měření, takže si lze učinit obrázek o tom, zda zde došlo k redukování, k zásadnímu snížení po určitém čase a zda to je přijatelné a přípustné nebo ne. Pro mě je to nesmírně zajímavé, jak tento případ nakonec uzavřeme. Protože právě na příkladu tohoto případu se ukáže, nakolik právo, v tomto případě evropské právo, může případy takového ovlivňování čištění výfukových plynů odrážet takovéto kroky. A nebo zda tedy evropské právo je eh, třeba dostatečně chránit proti takovýmto manipulacím. Ať už ta v rozsáhlá redukce čištění výkufových plynů, nebo vypnutí, nebo modulace, ať už tomu řeknete jakkoliv. Prostě pokud po určitém krátkém čase, který je těsně nad rámec zkušebního cyklu, dramaticky narostou emise NOx, tak si myslím, že to nebylo v duchu zákona, zákonodárce. A musíme vycházet z toho, že toto tedy není legální chování, ale chování nelegální. Vlac. Děkuji, pane ministře, děkuji, že jste zde. Eh, dozor eh, nad trhem, což je jedna z vašich eh, zodpovědností, tak tam eh, jste po vypnutí toho skandálu testovali 53 vozidel. Kolik jich bylo předtím? Ich kann dazu keine Auskunft. K tomu vám nic nemohu říci, protože zde nemám k dispozici konkrétní podklady, ale myslím, že KBA které zde také bylo, že s těmi jste to asi prodiskutovali, ale vím, že takovýto typ testování se předtím konat nemohl, protože ty testy, které my jsme provedli teď, jdou výrazně nad rámec těch běžných testů stanovených v legislativě a jsou také specificky přizpůsobené, byly specificky přizpůsobeny tomu, co jsme se ponaučili z té aféry kolem Volkswagenu a e, specificky zaměřeny na na hledání takovýchto odpojovacích zařízení. To si myslím, že si musíme uvědomit k technologickému pojetí. Musíme vědět, co hledáme. Ano, vy bohužel, eh, te, já tady chápu, co říkáte, chápu, že je potřeba mít určité eh, důkazy. My zde samozřejmě eh, diskutujeme na o naší eh, neschopnosti mít žádný dozor nad trhem. A mně se zdá, že členské státy sami mají ty své, eh, tu svou zodpovědnost jasnou, kdy tady mají provádět ten dozor nad trhem. Vy říkáte, že k září 2015 nebyly žádné důkazy o tom, že jsou nějaká podvodná zařízení instalována, ale obdržel eh, jste informace již v roce 2007 od určité agentury. Myslíte si, eh, že jsou spolehliví nebo máte pochybnosti o tom, co v roce 2007 říkali? tak samozřejmě konkrétní informace, které byly zmíněny, na ty musíte odkazovat. A nežádejte po mně nějaké všeobecné hodnocení hodnotit tu či onu neziskovku nebo nevládku, to mi ani nepřísluší je hodnotit. Ale že by se v tehdejší době předložily e, nějaké důkazy, které by znamenaly, že tam už se vědělo tehdy o existenci nelegálních odpojovacích e, zařízení, tomu tak není. Musíme být opravdu rychlí, já mám jenom tři minuty, tak když jste se o tom dozvěděl. Nemyslel jste si, že by pak mělo odstartovat nějaké vyšetřování, aby se zjistilo, zda ta obvinění e, jsou opodstatněná? beziehen Sie A jaké informace teď máte na mysli? Já jsem právě řekl před chvíli, že tehdy, 2007 nebo 2008, tyto informace nebyly. Pan Šulce. Děkuji, já bych vám chtěl poděkovat, že jste přišel mezi nás. Nechci plýtvat časem tím, že budu poukazovat, že pan Verhoeven eh, přislíbil účast teprve později, ale například francouzská kolegyně. Dámy a pánové, někdy mám pocit, že jsme tady jak na Bundestagu ve výboru, ale my jsme přece v Evropském parlamentu, říká předsedkyně. Poslanec, ano, jsme v Evropském parlamentu a proto nechci poukazovat na pana Verheugena, ale na paní Segolen Royalovou, socialistku, která, pokud vím, také si ještě na nás nenašla čas. Kdybyste mi, paní předsedkyně, dala čas, abych eh, dokončil svoji větu, nemusíte jste mě před, přerušovat a já teď zahájím svůj tříminutový slot. Tak, Rád bych eh, se vrátil, pane ministře, k jednomu tématu. Vy už jste popisoval, jak Německo rychle reagovat, jak vy jste rychle zareagoval. Mě by zajímalo toto. Vy jste jistě také vedl bilaterální rozhovory s kolegy z ostatních zemí a ty asi šly také tím směrem, jak lze společně postupovat. Mohl byste nás k tomu informovat, eh, jak jaké byly reakce vůči vám z jiných zemí, na reakce na ten katalog opatření, které jste předložil. Já jsem na radě ministrů představil to, co děláme v Německu a také jsem vždy v plném rozsahu své evropské kolegy informoval o výsledcích testování i o dalších krocích. A v radě jsem poukázal na to, že potřebujeme nezbytnou změnu práva a hodnocení eh, kolegů se zde výrazně liší, ale v bilaterálních rozhovorech krok za krokem zjišťujeme, že v jednotlivých zemích tady dochází také k těm vyšetřováním a vzrůstá takové to povědomí o tom, že je třeba změnit pravidla a jsem přesvědčen o tom, že se tím budeme moci zabývat na příští radě a možná se také podaří tedy z výsledky této komise upravit ta pravidla. A máte vy pocit, že Evropská komise zde je v čele tohoto vývoje? A že nejenom je prostředník, ale opravdu plní svoji úlohu? Já nemám pocit, že by zde bylo na špici to hnutí Evropská komise. A co se týče změny právní situace, tak eh, eh, poukazuje na to, že není podle jeho názoru potřebná změna, ale já eh, jsem toho názoru, že ta změna je nezbytná. Předsednictví rady na poslední zasedání rady vyzvalo komisi do příštího zasedání předložit návrhy, jak aktuální situaci řešit a já pevně doufám, že to půjde ruku v ruce se s požadavky změnami legislativy. Já jsem i písemně nyní dopisem vyzval paní komisařku, aby učinila příslušné návrhy a pokud tyto návrhy nepřijdou, tak nebudeme mít bezpečný systém, který by v budoucnu mohl eh, vyloučit takovéto manipulace. Děkuji, pane ministře. Děkuji, že jste přijel. Já bych se chtěla vrátit eh, k tomu eh, nařízení 715 2016, o kterém hovoříme eh, v tomto slyšení. A podle tohoto nařízení členské státy garantují, že legislativa je respektována především podle článku 13, kde se tedy hovoří o, také o sankcích. A vy jste v těch odpovědích, které jste nám písemně poskytl a také v těch ústních reakcích na dotazy kolegů eh, hovořil o tom, že ty jít až k těm sankcím, že to prostě není eh, snadné, že až tam jste tedy jak si eh, nedospěli a podobně se zachovali i vaši kolegové v jiných zemích. A nemyslíte si, že už je čas na to, abychom jaksi respektovali veškerá pravidla stanovená legislativou, především tedy pokud jde o ty sankce v zájmu evropských občanů. A nedomníváte se, že až se bude revidovat nařízení o homologacích, že je třeba, aby ta e, sankční e, pravomoc e, již tedy nebyla na členských státech, ale na nějaké nezávislé agentuře? No, já tady nejsem úplně jist, Eh, jste zmiňovala nějaké sankce a kontroly, jestli jsem to eh, pochopil správně z toho tlumočení, nebo zda ty pojmy byly zaměněny. Já zde mohu poukázat jenom na to, že to, co se realizovalo v Německu, i co se týče těch eh, sankčních režimů, bylo oznámeno, bylo notifikováno a ta notifikace nevedla k žádnému podání odporu na straně EU, takže pokud tento sankční režim by neměl být dostatečně v souladu s právem Evropské unie, tak tehdy v těch letech 2007, 8 nebo 9 by se tedy muselo konat to řízení o porušení smlouvy, ale k tomu nedošlo. A pokud víme, tak v žádné evropské zemi tomu tak nebylo, které mají podobnou transpozici jako my. Ano, tam je ještě, eh, to je tedy ještě jeden problém, který se týká jiného členského státu, takže pak tu otázku položím tam. A potom ještě jedna otázka, ty eh, testy za provozu. Eh, Německo je jednou ze zemí, která jak si byla proto, aby automobilky měly dostatek času na úpravy a eh, aby jak, proč tedy podporujete tak vysoký faktor eh, konformity? erste Punkt ist äh, zumindest. Ähm, no ano, máte pravdu v tom, že jsme tlačili na to, aby se rychle rozhodlo o RDE. A mě těší, že se to podařilo a že nyní tedy můžeme zkoušet ten reálný provoz, a ono je to možné teprve teď, protože je k dispozici příslušná technika, to znamená i ta zařízení PEMS, která lze používat přímo na silnici. Faktor konformity, to, ne, faktor schody, to je technický prvek, který vyplývá z toho, že z toho dosavadního NEDC, z těch hodnot NEDC dosavadních, se musí stanovit hodnoty RDE. A ty zkušební cykly, ty se výrazně liší u NEDC a RDE, takže to se musí také zohlednit při vývoji těch eh, předpisů a k tomu jsou právě ty faktory schody a mezi jednotlivými zeměmi a komisí byly eh, projednány a vedly k tomu výsledku, který dnes známe. Pane ministře, my opravdu eh, dbáme zde na dodržování časových limitů. Eh, prosím, odpovídejte na ty otázky co nejpřímněji, abychom ty časové limity mohli dodržovat. Děkuji. Prosím dalšího řečníka. Pan Hanko, prosím. Pane ministře, já si myslím, že bychom se měli podívat směrem před společně. Musíme udělat něco pro to, aby to, co se stalo, eh, se neopakovalo. Hovořil jste o tom, že Softwarový svět se od roku 2007 radikálně změnil. Já vím, že tomu tak skutečně je. Vím, že Spojené státy dokáží se softwarem mnohem lépe nakládat než Evropané. Standardy NOx ve Spojených státech jsou také přísnější než v Evropě. Je tam i lepší kontrola protože skandál spjatý s Volkswagenem byl konečně odhalen právě ve Spojených státech. A s tím souvisí moje konkrétní otázka. V podstatě je to návrh. Nemyslíte si, že je na čase postarat se o to, aby Evropa a Spojené státy, Amerika, eh, ty kontrolní mechanismy, směrnice o výfukových plynech harmonizovaly? Ich bin mir nicht sicher, ob já si nejsem jist, jestli se můžeme vydat tou cestou, že se budeme pouze dívat na to, jak to dělají Spojené státy a že řekneme, pojďme se na to dívat společně, pojďme postupovat společně. Já zjišťuji, že vozidla amerických výrobců v USA mají mnohem větší spotřebu než vozidla evropských výrobců. Spotřebu paliva. To znamená, že pokud se eh, podívám nejen na tu eh, otázku emisí NOx, ale také na otázku emisí CO2 a dekarbonizace, tak můžeme zjistit, že v těchto otázkách eh, zatím Amerika neinterpretuje ty věci stejně. Ano, to je pravda. Nicméně ta myšlenka, že od těch ostatních partnerů bychom měli přejímat ta nejpřísnější pravidla, jinými slovy, že bychom tedy my měli eh, pomoci Američanům opatrněji nakládat CO2 a oni naopak by nás mohli inspirovat, pokud jde o NOx. To znamená, že by se obě strany něco naučili eh, a na obou stranách Atlantiku by na tom byli lépe jak spotřebitelé, tak životní prostředí. Pokud se dokážeme shodnout na tom, že se musíme pokusit spojit ty nejlepší prvky z nejrůznějších systémů, eh, tak já proti tomu nic nemám. A to už jenom proto, že my v Evropě se společně musíme zamyslet nad tím, jaký bude další krok jaká jaké hodnoty tedy do budoucna společně schválíme, jak budeme do budoucna nakládat se svojí mobilitou. Je jasné, že limity musí do budoucna klesat, ty hraniční hodnoty, které schvalujeme, musí do budoucna klesat a proto nemám nic proti tomu, abychom se poučili ze zkušeností jiných. Pan Gízeke, prosím. Ano, pane ministře, já bych na to chtěl navázat, protože já to nevidím tak jednoduše jako pan kolega Henkel. Já si myslím, že eh, software motoru, řízení motoru, to je velmi eh, komplikovaná otázka a říci, že američané jsou vepředu, to je velmi zjednodušené. Mně se líbilo eh, to, jak jste k tomu přizpůsobili, to znamená, že jste tedy vydali vyšetřovací zprávu. My jako výbor jsme zjistili, že na, ti, kteří nabízí software a výrobci automobilů mají problémy s těmi eh, riziky, s ručením za riziky, to znamená, že musí tedy na jedné straně dbát na ty jednotlivé eh, procesy, na druhé straně podniky předkládají eh, validní argumenty a říkají, že transparentnost je možná pouze jenom do určité míry. To znamená, že já se vás ptám, jak přistupujete k této velmi komplikované otázce. V průběhu eh, celé té práce na skandálu Volkswagenu jsem zjistil, že mezi dodavateli, mezi výrobci existují velké neschody, pokud jde o software, hardware, jednotlivé autodíly, eh, dodávku jednotlivých částí softwaru. Že v tomto ohledu je tu tedy obrovská komplexita že je to velmi složité. Často to vypadá tak, že ty technické detaily eh, nechtějí všech, všichni ostatním sdělovat a naším úkolem je tedy to, abychom při té homologaci do toho vnesli světlo, abychom to objasnili. A proto je s tím tedy jednoznačně zpětá otázka od eh, krytí softwaru a vliv softwaru na řízení to, toho motoru. Díky tomu budeme mít šanci přesně eh, prověřit, k čemu konkrétně dochází. Paní Šaldemoze. Děkuji. Má první otázka je poměrně jednoduchá. Vy eh, říkáte, že definice odpojovatých zařízení není dostatečně jasná ale pokusil jste se, nebo někdo eh, z německé vlády před rokem 2015 vyjasnit si tato zařízení u Evropské komise? Äh, Já jsem řekl, že ta formulace je příliš široká. To znamená, že skýtá moc možností a právě proto je potřeba, aby byla, abychom ji změnili já si myslím, že ty doplňující otázky, které jsme k tomu položili, padly hned poté, co ten skandál s Volkswagenem eh, byl zveřejněn. Ptali jsme se, jak je možno tedy interpretovat ty výjimky. Říkali jsme, že ta možnost interpretace je příliš široká. Poukázali jsme na to, že to je zásadní problém, který je potřeba řešit. To znamená, že odpověď zní ne. Odpověď. já uh, jsem neměl pocit, že byste to pochopila, protože jinak byste na to zareagovala jinak. Dobře, vrátíme se k tomu. Já jsem měla pocit, že německá vláda nepožádala komisi o vysvětlení, co to jsou defeat devices před rokem 2015. Druhá otázka se týká dozoru nad trhem a toho nového návrhu od Evropské komise o schvalování typu v budoucnosti. Jaké je zde německé stanovisko? Chcete aby Evropská komise měla tuto pravomoc provádět dozor nad trhem a myslíte si, že by to mohlo pomoci třeba i Německu, v případě třeba Fiatu? Ich möchte, dass die europäische já bych byl rád, kdyby Evropská komise u takovýchto sporů eh, měla roli rozhodce, rozhodčího, protože v posledku tedy musíme zhodnotit, co jednotlivé homologační úřady měřily, jak ke svým výsledkům dospěli. To znamená, že to je úkol, který bychom mohli svěřit komisi a bylo by také logické, kdyby takovouto věc řešila ona. Poslední otázka. Kdo podle vás vedle Volkswagenu je nejvíce zodpovědný za celý tento skandál a za to, že jsme jak si to dostatečně neodholili do loňského roku. Je to německá vláda ten zodpovědný element? Volkswagen hat betrogen. Volkswagen podváděl. A proto za ten podvod odpovídá Volkswagen. Ta odpovědnost, kterou máme my společně, je to, abychom se z toho poučili, abychom na základě toho přijali rozhodnutí směrem do budoucna, abychom díky tomu také zpracovali nějak ten skandál. My se o to v Německu snažíme a já si myslím, že uh, uh, i komise, Evropská komise se o to snaží. Prosím. Další paní kolegyně. Děkuji. 7. Eh, června jsme měli závěry rady, kde Německo poskytlo definici eh, těch eh, defeat devices. Zamítli to nejen některé členské státy, ale také komise. Souhlasíte vy s těmito závěry nebo s tímto závěrem? Können Sie das bitte wiederholen? Mohla byste to prosím zopakovat? What is, what is your conclusion? jaké závěry vyvozujete z rozhodnutí rady se 7. června. About the definition. Týkalo se to té definice, která nakonec nebyla schválena, tedy definice odpojovacích zařízení. Pokud vím, tak Rada 7. června nepřijala žádné definitivní rozhodnutí. Rada pouze vyzvala komisi, aby předložila balíček opatření a my tady čekáme teprve na ten balíček opatření a teprve potom budeme moci přijmout rozhodnutí. Já tady nevím, co v podstatě konkrétně myslíte svojí otázkou. Can you explain? Mohla byste prosím nějak lépe vysvětlit, na co se ptáte? paní poslankyně. Tam šlo o definici eh, odpojovacích zařízení. Ta byla navržená a nebyla přijata. Byla zamítnuta ta definice. A já se chci zeptat na to, proč. Jak byste to vysvětlil, nebo jaké závěry si z toho berete? Já si myslím, že tady došlo k nedorozumění. My jsme v radě nedospěli do toho bodu, že bychom přijali definitivní rozhodnutí, že bychom nějak definitivně rozhodli. Členové rady zkrátka přednesli svoje pozice a požádali komisařku, aby tady předložila ta pozmi- eh, ten, ten balíček opatření. To znamená, že Eh, to bylo jednotlivými členy rady chápáno různě. Byly byly, byly tu eh, členové rady, kteří to odmítali, naopak jiní to eh, přijali. Vedla se o tom diskuze. Já mám pocit, že čím déle se tím tématem budeme zabývat, tím více kolegů dospěje k názoru, že do budoucna musíme ta pravidla zpřísnit. To by byl alespoň můj návrh. Pan Šulce, prosím. U těch testů RDE tak tam eh, došlo k určitým eh, nesrovnalostem. A já se tedy domnívám, že vy jste jaksi ty eh, diskuse o tom prozatím ukončili. A chci se zeptat, zda si myslíte, že ty nové testovací metody mohou být eh, přijaty co nejdříve a pokud nikoli, tak jaké jsou ty překážky? Jsou to automobilky nebo jsou to členské státy? Äh, Diskuze o RDE se intenzivně vede od roku 2011. Vždycky jsme kladli velký důraz na to, aby to probíhalo velmi rychle. V průběhu uh, aféry s Volkswagenem se do toho vneslo ještě další uh, vývoj, další dynamika, ale já v tuto chvíli nemám nic, o čem bych vás mohl informovat. Um, mezi lety Eh, 2011 a 2015 se tedy o tom diskutovalo, nic konkrétnějšího eh, k tomu eh, tedy není. Pan Šulce, děkuji paní předsedkyně. Já mám, pane ministře, jednu otázku, která se týká věci, o které jste hovořil vícekrát. Z vašeho hlediska je důležité, abychom do budoucna používali tu nejmodernější technologii, state of the art, a díky tomu se postarali o to, aby aby tedy výrobci automobilů používali ty nejlepší technologie. My jak řekla paní předsedkyně, se nenacházíme ve spolkovém sněmu, ale v Evropském parlamentu. To znamená, že tady máme na mysli všechny výrobce automobilů v Evropě. To znamená, že se vás ptám, jestli jste toho názoru, že e, všichni evropští automobil, výrobci automobilů jsou na podobné úrovni, nebo by se mohlo stát, že někteří výrobci e, jsou pionýry v oblasti technologií, to znamená, že jsou v určitých bodech lepší než jiní. To znamená, že by mohlo dojít ke zvýhodňování nebo znevýhodňování určitých eh, výrobců? Děkuji. Ne. Já si myslím, že tady jde o jinou otázku, jde o náklady. Jednoduše jde o to, jestli výrobce automobilů, výrobce motorů, eh, čištění eh, výfukových plynů, řízení motoru bude chtít akceptovat eh, nižší náklady, nebo vědomě bude chtít mít nižší náklady než jiné výrobci, a vykoupí to vlastně tím, že bude využívat tu výjimku, že se bude odvolávat na výjimku. Já si myslím, že to je ten problém, který musíme vyřešit. Pouze tehdy, pokud budeme předepisovat tu nejmodernější techniku, použití nejmodernější techniky, tak tato e, soutěž v používání co možná nejnižších nákladů skončí a mohlo by to vést k tomu, že některé motory, které jsou v oběhu, budou dražší. Nicméně si myslím, že je to nezbytně nutné, že je nezbytně nutné, abychom se postarali o to, aby ty motory, motory byly také šetrnější k životnímu prostředí. Vy jste svoji odpovědí podpověd, potvrdil to, co už říkali jiní, nicméně bych k tomu rád upozornil, nebo řekl, že je tady kauzální souvislost eh, pro některé eh, výrobce. Jde o náklady a eh, někteří výrobci zkrátka nabízí levnější auta ve srovnání s jinými výrobci, to znamená, že ty náklady mohou kalkulovat jiným, nebo musí kalkulovat jiným způsobem a proto se dá tedy očekávat i rozdílná reakce na celou tu škálu výrobků. Eh, výrobce, který nabízí levná auta, s tím bude mít větší problém než výrobce prémiových značek. Z našeho hlediska tedy není žádný argument, který by eh, ospravedlnil to, že někdo, kdo tedy bude chtít nabízet levnější auta, eh, by mohl více poškozovat životní prostředí a právě proto je to jedno, mm, je potřeba e, ve všech těch cenových segmentech nabídnout co možná nejlepší ochranu životní prostředí, životního prostředí a tím pádem i nejlepší technologie v oblasti e, čištění vyfukových plynů a e, snižování emisí. Děkuji, pane ministře. Stručně dva dotazy. Za prvé, jaká opatření jste e, přijali, pokud jde o KB a protože tato certifikační a homologační eh, agentura jaksi nebyla schopná po vypuknutí toho skandálu s Volkswagenem eh, nějak eh, zareagovat. A za druhé se chci zeptat, nemyslíte si, pane ministře, že je čas odebrat národním státům kompetence pro homologaci? abychom se jaksi vyhnuli tím nebe, těm nebezpečným vztahům, různým těm eh, propojením mezi členskými státy, automobilkami a těmi homologačními středisky, která jsou často financována právě automobilkami. Možná eh, by to členským státům trošku rozvázalo ruce pro jaksi provádění těch kontrol. Die Liberalisierung ist liberalizace už existuje, existuje dlouho. Otázka zní, jestli se postaráme o to, aby byly povinné rotační systémy. Co se týče těch zkušebních organizací a zda orgány schvalování typu by neměly povinně být vybaveny vlastními zkušebnami a přenosnými měřícími zařízeními. Já si myslím, že by tomu tak mělo být. My právě budujeme v Německu vlastní zkušebny u KBA a když jsme pořídili přenosná měřící zařízení a po těch zaváděcích kolečcích je tady teď začínáme používat, ale naše poznatky jsou následující. Jediný orgán schvalování typu v Evropě, který buduje eh, vlastní zkušebny, to jsme my. Všichni ostatní zatím využívají tedy ty, jak jsou dostupné v jednotlivých zkušebních orgánech a organizacích. Ne, pane ministře, já jsem se ptal, zda si nemyslíte, že je eh, vhodné to, co dělá Německo, ale že ta pravomoc eh, pro homologaci by měla být členským státům odebrána aby prostě eh, nebylo příliš mnoho těch eh, homologačních orgánů na národní úrovni, aby prostě byl třeba jeden jediný eh, celoevropský orgán, nikoli aby to bylo jako dneska, že se prostě přesunují ty automobily do nějakých zemí, kde ty, které třeba ani nevyrábí automobily, ale mají ty homologační orgány. Vy jste eh, politik, vy to budete řešit na radě a budete muset eh, vysvětlovat eh, své stanovisko k tomu, zda chcete, aby existoval nějaký takový evropský homologační orgán. podle mého názoru schvalování typu nadále může být prováděno v jednotlivých členských státech. Otázka zní, zda máme stejná pravidla, podle nich se tak děje. Momentálně se ta pravidla rozvíjí různě, protože očividně v Německu jsou teď přísnější než v jiných zemích. A já jsem vysvětlil, jaké kroky jsme podnikli. E, hovořil jsem o tom zveřejňování softwaru a podobně. To jsou věci, které ostatní neudělali. Takže stejná pravidla k tomu také to patří a to odpovídá tomu, co máte na srdci. Nakonec budeme potřebovat eh, nějakou kompetenci v Evropě, nějaké clearingové středisko, které prostě v případě, že zde budou rozdílné názory, eh, bude eh, moci o tom rozhodnout. Děkuji, paní Ernst. Děkuji vám. Já mám ještě dvě otázky. Já jsem se trochu zadrhla u té otázky číslo 11, na kterou jste odpovídali, a tam jde o ten aktuální stav techniky. A já nevím, co je to nejaktuálnější stav techniky. Je to úplně ta nejnovější novinky na trhu. Ještě nemusí odpovídat tomu, co chceme. A máte na mysli techniku německou, evropskou, celosvětovou. Co to znamená ten nejaktuálnější stav techniky? To bych byla ráda, kdybyste mi vysvětlil. mě udivuje, že se tak často bavíme o otázce, co to je moderní technika. Myslím si, že dnes, když se podíváme na různé automobily, takže celkem přesně můžeme říci, kde je spíše namontována moderní technika, kde spíše namontována není. A ta technika a technologie, o kterou zde jde, to nejsou nějaké speciální znalosti. To jsou oblasti, výzkumu a vývoje automobilového průmyslu a subdodatelského průmyslu, které jsou veřejné, nabízené na trhu. Mně prostě jde o to, abychom zde měli páku, abychom zde měli takový mechanismus pro ty, kteří vědomně eh, konstruují ten model nebo ten motor eh, se špatnými součástkami za účelem získání povolení o výjimce, abychom toto chování zastavili a aby se snížením nákladů a tím vlastně vyhýbáním se moderní technologiím by vedlo to k tomu, že se do oběhu dostanou eh, vozidla s vysokými emisemi. Dobře, o tom se můžeme dohadovat, ale ještě mám druhou otázku. A co se týče sankcí, pro které zde jsou pravidla v tom nařízení 715, tam je to tedy jasně upravené, měnit se to nemusí. A já se vás chci přímo zeptat, od kdy by podle vašeho názoru bylo nezbytně nutné, aby se schvalování typu odebírala nebo se například musela eh, vyslovit zákazy řízení určitého vozidla v jednotlivých zemích. No, schvalování typu a zákaz řízení, to jsou naprosto rozdílné věci. To teď nemůžeme srovnávat. U schvalování typu tam je jasný právní systém, na základě čeho ke schvalování typu dochází. Pokud to nějaký výrobce není schopen eh, dodržet, a to se také pozoruje v příslušných zkouškách, no tak se prostě ta homologace musí odmítnout. Tady není žádný prostor pro interpretaci a podle toho se také postupuje. My jsme to dali jasně najevo co se týče těch povinných odvolávek Volkswagenu jenom tehdy, pokud tedy se ty vozy dají do takového technického stavu, že budou všemu odpovídat v souladu s legislativou a e, tím, co vlastně jako co byly prodány zákazníkovi, pak mají nárok na to, aby byly typově schváleny. Paní Harms, poslední otázka. No, já bych měla takový souhrn k Itálii. Jestli vás chápu správně, tak byste byl spokojen, kdyby Italové e, dobrovolně vlastně ten e, Fiat stáhli nebo dělali svolávací akci pro Fiat. Ale mě by zajímalo, jestli jste stejně spokojen i se svými úřady, tak jak to uvádíte ve svých stanoviscích. Odchylky a diskrepance vyplývající z testů a diskuse o tom, co zatím vlastně je. To se netýkalo jenom eh, nevládní organizace Deutsche Umwelthilfe, ale také ICCT, také to bylo na těch technických pracovních skupinách. A všechny ty roky poukazování na tuto věc vaše orgány ignorovaly. Teprve zareagovaly v roce 2015. S tím úřadem považuji za zajímavé také to, že se nyní zjišťuje, že existují slabiny v legislativním textu, ale vždyť i ten váš úřad byl zapojen do vytváření legislativního textu Euro 5 a Euro 6. Za prvé, dovolte, tady vůbec nejde o moji spokojenost Tady jde o otázku, jestli dosáhneme toho, aby automobily, které jsou dnes v provozu a emitují více NOx, než by měly, by měly být uvedeny do optimalizovaného stavu, který odpovídá pravidlům a jak se těmto situacím v budoucnu vyhnout. To je to jediné, o co zde jde, a ne o to, jestli jsem spokojen s nějakou úpravou něčeho, nebo ne. Za druhé, Nebylo zde žádné poukázání na nelegální odpojovací zařízení, jako jsme byli svědky ve skandálu kolem VV dříve než v roce 2015. To je prostě fakt a teď je na čase se právě o těchto změnách bavit. No to poslední není pravda podle výsledku šetření tohoto výboru. Eh, eh, typy, které vedly k eh, tomuto výzkumu, vlastně byly k dispozici evropským orgánům ale když vy teď tady tak eh, trváte na významu pravidel, už to také hodně řekl o pravidlech týkající se CO2, myslíte si opravdu, že pokud nyní prostřednictvím prováděcích pravidel v podstatě rozmělníme evropskou legislativu k Euro 5 a Euro 6, že tam budeme pak na dobré cestě, že se v budoucnu postaráme o to, že automobilový průmysl nejenom zde, ale například i v oblasti CO2 bude dodržovat evropská pravidla? No já nevím, co myslíte tím rozmělněním pravidel. Já si myslím, že to víte dost dobře. To, že ty limity, které Euro 5 a Euro 6 stanovují, budou tím, co prostřednictvím komotologie i na základě tlaku členských států vzniklo, že tyto limitní hodnoty už pak nebudou platit. Tak to se omlouvám, e, já to takto nevidím. Mně jde o to, abychom zde měli striktnější dodržování e, pravidel v duchu těch, kteří je vytvářeli. A to přece není nic neobvyklého v oblasti legislativy. A musíme je také náležitě upravit a vylepšit, zvláště v technologické oblasti, kde prostě ten technologický pokrok je rychlejší než legislativní procesy a proto je nyní správný čas tu legislativu přizpůsobit i stavu techniky a ne se pořád odvolávat na to, že už se udělalo před deseti lety eh, správné rozhodnutí, kdy nebylo možné vůbec předvídat eh, rozvoj techniky. Děkujeme mnohokrát, pane Dobrinci, za vaši přítomnost, za to, že jste zodpověděl všechny eh, dotazy a velice oceňujeme to, jak jste neprodleně přijal naše pozvání, jak již také vyzdvihla řada kolegů. Jste samozřejmě celá řada problémů s výkladem legislativy, a my budeme opravdu především eh, v radě potřebovat eh, pomoc eh, od velké země, tedy od velké země, která také zároveň je velkým producentem automobilů, tak abychom dospěli k co nejlepší legislativě a celý tento problém vyřešili. Také je zde ještě samozřejmě prostor pro písemné dotazy, protože těch dotazů zde mohlo padnout celá řada a lhůta pro zasílání písemných dotazů je 27. října. Děkuji mnohokrát také vašim expertům. Um, Vážení kolegové, měli bychom opět začít, protože program je nabitý a máme zde druhého velice váženého a důležitého hosta. Vítám pana Líse, vítám také vaše experty nebo zástupce z vašeho kabinetu. My dnes zde máme velice významné slyšení. Měli jsme zde federálního ministra, ale také ministra z Dolního Saska, což je samozřejmě velice důležitá spolková země v souvislosti s dnešní eh, tematikou. Jsem velice ráda, že zde můžete být vy, byť jsme eh, zvali eh, předsedu saské vlády. Já vám bez, neprodleně předám úvodní slovo. Eh, děkuji. Vážená paní předsedkyně, paní pan Bremt, vážení členové výboru, vážené dámy, vážení pánové. Nejprve bych k vám chtěl poděkovat za pozvání, rád jsem přijel, děkuji za to, že mám možnost vám tady vysvětlit některé věci a že vám také budu moci odpovědět na vaše otázky. Já jsem tedy eh, od roku 2013 rovnosaským ministrem pro eh, dopravu práci eh, a krátce se představím na úvod. Pan Pan, kolegyně a kolega vám následně budou moci odpovědět na některé odborné dotazy. Nejprve bych vám rád vysvětlil, jakou, jaký vztah má e, spolková země Dolní Sasko e, k těmto záležitostem. Já jsem jejím ministrem hospodářství. Dolní Sasko je co do plochy druhý nejvě, druhá největší spolková země. E, žije zde 7,9 milionů obyvatel, to znamená, že z hlediska počtu obyvatel je to čtyři, čtvrtá největší spolková země. Naše ministerstvo řeší hospodářskou politiku, snaží se podporovat hospodářství hospodářství, spadá sem i dopravní politika a naším nejdůležitějším cílem je to, abychom tedy měli na paměti konkrétní lidi. Eh, snažíme se tady posílit Dolní Sasko jako hospodářské stanoviště v Evropě eh, a Klademe přitom důraz na spolupráci s jednotlivými aktéry, eh, na dialog s našimi partnery. Co by ministr hospodářství se zasazují především o spravedlivé mzdy a bezpečná pracovní místa. Dolnosaská zemská vláda vytváří potřebný rámec pro naše firmy, eh, které se následně mohou spolehnout na to, že tedy se ze všech sil budeme eh, jim snažit pomáhat v rámci naší hospodářské politiky. To znamená, že jde o to, abychom díky naší hospodářské politiky vytvářeli pobídky pro rozvoj a investice a abychom tedy celkově vytvářeli rámcové podmínky eh, pro to, aby, se eh, eh, ekonomika, aby byla ekonomika Dolního Saska co možná nejvíce atraktivní. Přitom se snažíme zohledňovat také sociální a ekologické cíle. Naše zemská vláda tedy podporuje ekologické cíle EU, snažíme se snížit emise škodlivých látek i emisí CO2 u automobilů. Největším uh, Odvětvím v Dolním Sasku je výroba automobilů. Automobilový průmysl je největším zaměstnavatelem, pracuje zde 120 tisíc lidí. E, největším hráčem je zároveň největší evropský automobilový výrobce, to znamená Volkswagen, e, který má již mnoho, po mnoho desetiletí svoje sídlo ve Wolfsburgu v Dolním Sasku. Pokud k tomu e, připočítáme ještě subdodavatele v Dolním Sasku, tak dospějeme k tomu, že do automobilového průmyslu spadá více než 30 všech pracovních míst eh, v dolnosaském průmyslu, zhruba 250 eh, tisíc eh, zaměstnanců. Jsou s tím zpěty i mnohé služby, ať už je to logistika nebo finanční služby a samozřejmě také cestovní ruch. Eh, Volkswagen má tedy pro Dolní Sasko a pro dolnosaskou politiku obrovský význam, a to nezávisle na stranické příslušnosti. Spolková země je od svého založení spolehlivým partnerem pro Volkswagen, pro zaměstnance Volkswagenu. Eh, vztahy mezi Volkswagenem a naší spolkovou zemí se vytvářely historicky. Eh, země Dolní Sasko má 20% podíl na základním kapitálu, to znamená, že je druhým největším podílníkem ve Volkswagenu. Kromě Kromě toho má naše spolková země možnost vyslat dva členy do dozorčí rady. Eh, jejím členem jsem tedy já a ministerský předseda Dolního Sasku Štef, Saska Štefan Weil. Automobilové odvětví se v tuto chvíli na celém světě nachází v procesu zásadních změn. Je to dáno mimo jiné eh, potřebou změnit naši energetickou a klimatickou politiku, alternativní pohony, inteligentní propojení mezi jednotlivými mody dopravy a také stále rostoucí digitalizace e, právě v automobilovém průmyslu. E, to jsou jen některé příklady této zásadní proměny. Jsou to naprosto komplexní, rozmanité otázky e, právní i technické povahy, které v této souvislosti musíme řešit. Politika musí na tyto otázky poskytnout odpovědi, musí vytvořit rámcové podmínky a musí eh, tu přeměnu utvářet společně s průmyslem. Vidíme, že celá, celý automobilový průmysl stojí před obrovskými technickými změnami. My samozřejmě o těchto otázkách diskutujeme také v dozorčí radě Volkswagenu. Dále mi dovolte, dámy a pánové, abych eh, načrtl úkoly a kompetence, eh, pokud jde o homologaci v Německu. Vy jste měli přede mnou jako hosta spolkového ministra dopravy, pana Dobrinta, to znamená, že můžeme dobře Eh, rozdělit naše úkoly. V podstatě jde o to, že máme federální systém a tudíž rozdělujeme mezi zákonnými úkoly, které připadají spolku, tedy federální vládě, a těmi, které připadají jednotlivým spolkovým zemím. Eh, ty eh, kompetence jsou jasně rozděleny. Úřad KBA na spolkové úrovni tedy zodpovídá za homologaci v celém Německu. Eh, úřad KBA tedy ve spolupráci s technickou službou kontroluje, jestli eh, vyrobená vozidla technicky odpovídají eh, schválenému typu, conformity of production, a kromě toho prověřujeme také jejich životnost a i to tedy spadá mezi úkoly KBA, to znamená, že se to řeší na spolkové úrovni. Díky tomuto krátkému exkurzu jsem vám chtěl naznačit, že e, otázky schvalování typu mi e, e, náleží pouze z části, z větší části jsou to věci, které se musí řešit na spolkové úrovni, na federální úrovni. Já si myslím, že díky těm písemným odpovědím, které jsem vám poskytl, jsem mm, tedy vytvořil dobrý výchozí bod pro naši následnou diskuzi. Děkuji vám a na vaše otázky rád odpovím. Děkuji a za váš úvodní projev a nyní má slovo pan Ferenc. Děkuji vám. Děkuji vám, vážený pane ministře, za to, že jste sem dorazil. Vaše úvodní slovo bylo opravdu velice zajímavé a dobře přednosné. Děkuji vám. K tématu. Jednotlivé společné země zodpovídají za dohled. Takže když je schválení eh, typu KBA, to vy potom hledíte u těch periodických eh, kontrol na stav vozidel. A já si myslím, že vy zde tady máte dvě různé zodpovědnosti. Na jednu straně jste ministrem dopravy a na druhou stranu jste také členem dozorčí rady. Protože Volkswagen je u vás největší zaměstnavatel. Takže s tím způsobem sedíte možná na dvou židlích a je to docela náročné jakožto člen dozorčí rady Volkswagenu a minister Dolního Saska, kdy jste si uvědomil, nebo kdy si eh, dozorčí rada Volkswagenu uvědomila, že jsou zde diskrepance mezi laboratorními testy a testy v provozu v oblasti emisí. Nehovořím o odpojovacích zařízeních, ale o těch rozdílech mezi tím, co jsou data v laboratoři a co jsou data na silnici. Děkuji vám za tuto otázku. Spojené státy 19. září 2015 zveřejnili informace, jimi jsme se dozvěděli o této eh, situaci a dali jsme se do šetření intenzivně jakožto dozorčí rada. Správně, ale já se ptám jinak. Několik kdy jste si to uvědomil, že existují odpojovací zařízení, ale když jste si uvědomili, že zde existují existují velké rozdíly mezi tím, eh, co je v laboratoři a mezi tím, co je na silnici ve vztahu k emisím. Principiální diskuse o jízdních eh, testech ve zkušebně a RDE emisích eh, provozu výrazně souvisí s tím, že díky zveřejnění v USA poprvé vlastně se provedly reálné emisní testy v provozu a tím ta data byla dána k dispozici a to potom byl podnět pro dozorčí radu i politiku. Takže vy Čili vlastně- říkáte, že než vypukl ten americký standard, tak jste vůbec nevěděli o těch nesrovnalostech. To je, se mi trošičku těžko věří, protože všechno, co jsme zde slyšeli v tom posledním půlroce, ukazuje, že jak si se to rozumělo, proč tam ty nesrovnalosti jsou. Nehovořím o nějakých podvodech, ale ve své odpovědi 7 hovoříte o cycle beating. Velice jasně tam eh, hovoříte o tom, že ta legislativa v podstatě je široce vykladatelná, ale jak si nedošlo k jejímu porušení. Ale ta takzvaná optimalizace, to cycle beating, to v podstatě znamená, že nakonec se do ovzduší dostane více znečišťujících látek, než eh, by tam mělo být. A vy jste člověk, eh, který má politickou zodpovědnost. Nepřijde vám to trošku jako problém, že ta optimalizace tedy vlastně eh, nespočívá jenom v tom, že tam jsou dává na ta nelegální zařízení, ale také, že to má dopady na obzduší. Ja, vielen Dank nochmal für die Frage. Děkuji vám za otázku. Vyjasnění, za kterých rámcových podmínek se provádí schvalování typu, to je kompetenci federální úrovně úřadu KBA. od začátku bylo jasné, že rámcové podmínky, za něž se zkouší ve zkušebně, jsou jiné než reálné podmínky. To tam byla schoda specifické technologie, tlak v pneumatikách a další, řešit eh, testování na zkušebně a i co se týče rozlišování RDE a testů. Pokud jsou pro všechny na zkušebně stejné podmínky, pokud jsou pro všechny stejné podmínky, tak zde máme alespoň srovnatelnost, které vozy jsou, mají větší nebo menší emise. A to bylo smysluplné pro všechny, dokud není možné měřit v reálném provozu, měřit eh, ve zkušebně, ale musí zde být stejné podmínky. Vy jste ve vašem úvodním prohlášení ale řekl, že chcete pracovat pro občany. Já neznám žádného politika, který by řekl, že tomu tak u něj není. Všichni pracujeme v zájmu občanů a v Dolním Sasku samozřejmě eh, zaměstnání, která poskytuje automobilový průmysl, jsou velice důležitá. Ale pak je zde ještě sekundární aspekt a tím je veřejné zdraví, na které mají vliv samozřejmě i znečišťující emise automobilů. A vy tedy eh, říkáte, víme, že to už nějakou dobu, že existují rozdíly mezi emisemi v provozu a emisemi jaksi v laboratorních podmínkách. A eh, vy Eh, tedy jednak je zde ta eh, federální instituce KBA, ale vy potom jako eh, zástupce spolkové země, co jste proti tomu udělal? Dělal jste něco, nebo jste prostě řekl, že KBA už se k tomu vyjádřila a není to naše zodpovědnost? die Typgenehmigung, die Dinge. Schvalování typu, to, co se stanoví při té homologaci. To se potom každé dva roky při té hlavní kontrole musí kontrolovat na těch příslušných zkušebnách. Ale tam se nedělá srovnatelný test jako při homologaci. Zde je rozdíl mezi eh, testováním v rámci homologace a potom čisté měření emisí v rámci té technické kontroly v Německu. Pro nás tedy šlo vždy o to, to schvalování typu, které my potom musíme řešit na těch našich zemských zkušebnách. Ale, a to máte pravdu, a zde jsou úkoly ministra zcela v souladu s úkoly člena dozorčí eh, rady, mít co nejšetřenější vozy na trhu s co nejnižšími emisy eh, z hlediska budoucnosti automobilového průmyslu i zdraví lidí. Takže cíl je stejný, jenom o těch skutečnostech, kterými dnes jsme před zářím nevěděli. Pan Ertuch. Děkuji vám. Dobrý den, pane ministře. Jsem rád, že jste přišel mezi nás. Také děkuji za to, že jste se přihlásil k spravedlivém zdě ochraně životního prostředí a klimatu. Já bych se vrátil k vaší roli člena dozorčí rady VV. Eh, Jakou roli hrála dozorčí rada při vyšetření tohoto skandálu? A ještě zajímavější věc, existují eventuálně rozdílné pohledy na straně zaměstnavatelů, zaměstnanců a spolkové země Dolní Sasko? Děkuji vám za tuto otázku. 19. září, když jsme se dozvěděli o této situaci, tak se pak udělaly různé postupné kroky. Jeden z prvních byl, že v dozorčí řadě Volkswagenu vznikl speciální výbor, který má za úkol během častých zasedání prošetřit kompletně celou věc. Já jsem členem tohoto zvláštního výboru. Eh, Jones Day, Mezinárodní kancelář, dostala od nás za úkol Eh, přeskoumat eh, všechny údaje v koncernu v eh, Německu i v USA. Na základě těchto údajů rekonstruovat celou skutkovou záležitost, jak bylo možné na začátku rozhodnout, že se to bude řešit technicky takto, až prostě po předložení výsledku. Teď se na tom pracuje a po dohodě s americkými úřady tedy, protože ještě nemůžeme o tom veřejně informovat, ale předpokládám, že do konce roku bude k dispozici definitivní zpráva, která nejenom vysvětlí to, co jsme udělali, ale e, bude prezentovat také příslušné souvislosti o to, kde se v koncernu jak rozhodlo a co probíhalo až do dnešního dne. Takže elementárním cílem dozorčí rady je zde toto kompletně prošetřit, protože bez komplexního prošetření zjištění skutkové eh, podstaty. Jenom s ním můžeme získat zpět ztracenou důvěru a to je cílem všech členů dozorčí rady, kromě Dolního a i ostatních podílníků. A je to i zájem zaměstnanců, proto jsou tam v tom eh, výboru eh, různí podílníci, naše spolková země, další dva podílníci a také zástupci zaměstnanců. Děkuji. Vy jste říkal, že od roku 2013 jste člen dozorčí rady VV. Bylo by zajímavé vidět, zda v té době někdy se diskutovalo o strategických rozhodnutích v oblasti vývoje motorů. Strategické rozhodnutí ehm, je tady technologie pohonu a to se, myslím, před chvílí jasně ukázalo, že Německo, Evropa má jasný cíl dále snižovat emise CO2. To znamená snižování na straně spotřeby a to je elementární výhoda dieselového motoru. A Německo se proto hlavně zaměřilo na CO2 a v souvislosti s Euro 6 vidíme, že i úroveň NOx se výrazně snížila Ehm, ve srovnání s Evropě, takže u strategického rozhodnutí jde o technologie budoucnosti, hybridní technologie, o které se eh, diskutuje dlouho, benzínová hybridní technologie a další druhy pohonu eh, na vodík, eh, elektromobilita s baterií a nebo palivové články. Takže zde je základní rozhodnutí, kde se tedy bude používat dieselový motor, o tom se od roku 2013 nediskutovalo. A na závěr otázka, protože tu jedno, jedinečná konstelace v Dolním Sasku. Můžete nám krátce vysvětlit, nakolik eh, členové dozorčí rady jsou zapojeni do operativního rozhodování? Případně v čem se liší eh, úloha představenstva dozorčí rady? Možná bychom zde na to měli jasně poukázat, protože v Evropě v různých zemích je to upraveno různě. Dozorčí rada má výhradně zodpovědnost na straně kontroly a nemá za úkol a ani nemá právo zasahovat do operativního dění podniku. A to je rozumné a dobré oddělení kompetencí, protože zde nejde jenom o to, prostě zde jde o ten pohled podílníků, ale i o Eh, zaměstnance a věřitele společnosti, kteří jsou členy dozorčí rady. Dozorčí rada je vázána blahem celého podniku, eh, klade otázky, ale nezasahuje do operativního dění v podniku. Pan Henko. Ah, ano, děkuji, pane ministře Líze. Vy jste právě řekl, že dozorčí rada v německém podniku má především kontrolní pravomoci. To máte naprostou pravdu. Já sám jsem byl šest let zodpovědný za německý průmysl a vždycky jsem byl velmi hrdý na automobilový průmysl. Byl jsem také hrdý na Volkswagen. Připadá mi ale zvláštní, že Volkswagen má v tuto chvíli eh, pověst technologického lídra, ale zároveň má také tu pověst, že může vytvářet skandály. Rád bych eh, upozornil na aféru Lopez. Tam šlo o krádež obchodních tajemství jiného podniku a Volkswagen musel platit 100 milionovou pokutu. Kromě toho bych rád upozornil na aféru Hartz. Tehdy šlo o eh, uplácení členů odborů a podnikových rad a šlo o peníze za prostitutky. A nyní tu máme tento skandál s naftovými motory. Ve vašem podniku se tomu eufemisticky říká dýzlová tématika, tak jak jsme zažili při našem slyšení. Já se vás ptám, co vy člena dozorčí rady, ale také jako ministra, který za to zodpovídá. Nepřipadá vám někdy, že tady je nějaký zásadní problém s podnikovou kulturou tohoto podniku? Ano, děkuji. Děkuji vám za otázku. Nejprve mi dovolte, abych načrtl obrázek Dolního Saska. Musíme si uvědomit, že Volkswagen je mezinárodní koncern který má více než 100 výrobních výst, míst na celém světě. Já si myslím, že tady musíme si dávat velké, velký pozor na to, abychom ten podnik neomazovali na Dolní Sasko jako takové. Já jsem nehovořil o Dolním Sasko, já jsem hovořil o Volkswagenu. E, my jako Dolní Sasko jsme na Volkswagen velmi hrdí. Já si myslím, že Volkswagen se může opřít o velmi úspěšnou minulost i budoucnost a že e, ty excesy, o kterých jste hovořil, eh, existují, to musíme přiznat. Eh, já si myslím, že když se podíváme na ty tři konkrétní příklady, tak bude zřejmé, že to nemá žádnou celkovou souvislost eh, a že to pravděpodobně neovlivní celkový obrázek z té společnosti. Pane ministře, Pře, já vás musím eh, přerušit. Pokud se domníváte, že to jsou náhody, tak se ptám, proč takovéto náhody nejsou u jiných podniků. Já osobně se domnívám, že tady je určitá propojitost mezi těmi třemi eh, problémy a můžeme to eh, pojmenovat například pan Pírk, protože ten byl vždycky zodpovědný za tento podnik v nejrůznějších funkcích, vždycky stál u těch skandálů. Proto, to, proč to tedy nepřiznáte? Pokud chcete změnit podnikovou kulturu, tak musíte také nazvat problémy správným jménem. Já bych tomu chtěl jednoznačně odporovat. Nejsou tu souvislosti mezi těmi věcmi, o kterých jste hovořil, nejsou tu žádné personální souvislosti a já si myslím, že takováto diskuze je naprosto zcestná a nekryje se s tou diskuzí, kterou bychom vést měli. Pokud hovoříme ve Volkswagenu o kulturní proměně, tak hovoříme přesně o těchto věcech, to znamená o otázce technické manipulace, ke které tu docházelo a o té kultuře, že tedy musíme všechno napravit a my tedy eh, eh, my jako podnik se o to chceme snažit. To tedy myslíme tou kulturou a nemá to souvislost s těmi dalšími případy, o kterých jste tady vyhovořil vy. Pokud někdo má úspěšně řídit podnik, tak musí vytvořit atmosféru, ve které kritika nebude pouze uznána a akceptována, ale kde bude ta kritika dokonce vítána. Já si troufám říci, že takováto atmosféra ve vašem podniku nebyla, protože jinak vy byste jako e, kontrolní instance přišli na ty věci mnohem dříve a museli jste na ně upozornit. Ano, právě tato kultura u nás funguje, zároveň ale velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom tu kulturu ještě více vylepšili. E, my jsme e, vytvořili novou část představenstva, eh, která se právě tímto bude zabývat. Máme novou členku představenstva, kromě toho se snažíme eh, tedy zavést systém takzvaných těch eh, oznamovatelů v rámci podniku. Myslím si, že vývoj od posledních, nebo za poslední dobu ukázal, že nám nejde o ty technické otázky, ale také o to, jak je možné, že tak, k takovému vývoji vůbec došlo a co tedy podnik interně ve své organizaci může může změnit, tak aby se eh, to do budoucna nestalo. Co můžeme tedy změnit, i pokud jde o strukturu představenstva, tak abychom tomu do budoucna zabránili. Paní Meissner, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Já bych vás chtěla pozdravit za liberální frakci. Mám velkou radost, že jste přijel. Už jste odpověděl na celou řadu dotazů, ale já se podívám ještě jednou na vaši roli jako člen, člena dozorčí rady. Eh, já si to představím tak, pokud tedy já bych byla v dozorčí radě, kdybych byla na vašem místě a já jsem také inženýrka, pracovala jsem ve vývoji, tak eh, by mě velmi bavilo pokládat otázky. A to je přesně to, co jde. Dozorčí rada má povinnost se ptát na určité věci. Pokud jde o Spojené státy, tak vy jste řekl, že se tedy za, že vás tedy uh, Eh, zajímá ten podnik jako takový, musíme si uvědomit, že pokud ve Spojených státech jsou mnohem přísnější limity NOx, eh, vy jste to věděl a vy jste na to eh, tedy neupozornil, že možná, že tady dochází k porušování nařízení, tak to jste možná nevěděl, ale proč jste se neptal? Vy te, přece Eh, chcete mít zodpovědnost za podnik a proto byste se měl zeptat, eh, jestli není něco špatně. Ano, děkuji, paní Meissner. Nás spojuje zvlá- zvláštní minulost i v Dolnosaském parlamentu. Eh, měli jsme tedy oba zodpovědnost za tyto otázky v rozhodu ministru. Já bych si já bych rád tedy připomněl, že se jedná o dozorčí radu koncernu Volkswagenu, že se to tedy netýká pouze značky Volkswagenu, ale i dalších značek, jako například eh, Škody a tak dále. Samozřejmě, že se tam kladou velmi intenzivně otázky, ale ta operativa, pokud padne nějaké strukturální rozhodnutí, to znamená, že budeme na nějakém trhu přestovat určité, určitá auta nebo určité technologie, tak o to se stará operativa. To znamená, že se snažíme eh, ten trh zpracovat dodávat a, nedodávat a dodávat tam pokud možno nemanipulovaná auta. My jako dozorčí rada se ptáme, jak se vyvíjí trh, ale nemůžeme se na, každého, na každé vozidlo ptát, eh, nemůžeme se ptát na každé vozidlo jednotlivě. Eh, my vycházíme z toho, že schválené typy tedy odpovídají eh, těm požadovaným podmínkám. Ano, to je jasné. Můžete na to takto odpovědět. Já jsem se pouze ptala i na základě toho technického pozadí. Vy jste řekl, že jste ho eh, pracoval ve vývoji jako, technolo- jako, vý, eh, jako inženýr a pokud víte, že ve Spojených státech jsou eh, mnohem přísnější pravidla a že tu pravděpodobně je problém s našimi hodnoty a že Spojené státy se na to intenzivně ji ptají, tak se ptám, jestli vy osobně nebo někdo jiný jste nepřišli na myšlenku, že to možná všechno nefunguje, jestli jste se neptali, jestli to je všechno v pořádku, jestli to eh, všechno funguje, protože eh, eh, ukazuje se, že ty stávající technologie mohou fungovat pouze na základě použití toho nelegálního softwaru. Eh, ne, nebyly tu žádné podněty, z nichž bychom mohli uh, vycházet. Jakmile se objevily, tak jsme se tím intenzivně zabývali. Já vím, že už se o tom diskutovalo i v Dolnosaském eh, sněmu a kromě toho mám ještě jednu úplně jinou otázku. Právě včera v novinách Bild se objevila informace o tom, že od roku 2020 by tomu mělo být tak, že uh, Dolnosaské ministerstvo životního prostředí by e, zakázalo v, určitém, v určitých aspektech zákaz e, naftových motorů. Já si myslím, že to tedy trochu souvisí eh, s tou diskuzí o modré známce v Německu. Jde o omezení emisí. Znamenalo by to, že pokud bude tedy eh, modrá známka eh, ve městech, tak by mohly jezdit pouze vozidla, která mají třídu Euro 6. Já si myslím, že to je za to příliš úzce, protože my potřebujeme tedy aby ta technologie byla perspektivní, aby tedy měla co možná nejnižší emise CO2, ale zároveň jsem řekl, že se soustředíme myslíme na lidi a proto tady nemůžeme ty lidi vyvlastnit. Pokud si někdo tedy eh, koupil před rokem nebo před rokem a půl auto, které tehdy bylo schválené, tak nemůžeme, nemůže tedy eh, dostat eh, po určité době zákaz jezdit s ním do středu města. To znamená, že potřebujeme podpořit městskou hromadnou dopravu a tady potřebujeme ty různé jiné pohony, to znamená elektroautobusy, hybridní autobusy a tak dále, nebo tak taxíky, eh, na to také musíme myslet, musíme eh, kromě toho inteligentně řídit dopravu, auto, které stojí na červené, na, sem, na, na křižovatce, samozřejmě také emituje eh, škodliviny. Pan Skeliotis, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, pane ministře. Přejdu do řečtiny. Již se o tom zmiňovali mý kolegové. A všichni víme, že stát v Dolním Sasku je druhým největším akcionářem ve Volkswagenu. Volkswagenu a jsou také zastoupeni v dozorčí radě. Vy tedy máte zodpovědnost dvojí, jak zástupce regionální vlády, tak akcionář Volkswagenu. A já si nejsem zcela jistý na základě toho, co jste dosud řekl. Co jste udělal, aby jaksi přestala být eh, možnost eh, montovat ta nelegální defeat devices. Zvláště tedy po roce 2007, kdy vstoupila v platnost ta legislativa. To byla moje první otázka. Ähm, Děkuji vám. Co se týče těch odpojovacích zařízení a jejich používání, nebo jak už jsme před chvílí slyšeli, to, co je v článku 5 odstavci 2, že se to možná nekalým způsobem aplikovalo. O tom my jsme se dozvěděli v září 2015 a i hned jsme potom usilovali o prošetření. Poznatky, že byla učiněna kroky, která nebyla v souzladu s pravidly eh, dosažení emisních hodnot eh, na zkušebně, která neodpovídají běžnému provozu, o tom jsme nevěděli. Na, takže tak jako i ostatní orgány jsme i my vycházeli z toho, museli z toho vycházet, že eh, jsou dodržovány limity emisí v souvislosti s pravidly. Pane Lísi, Joint Research Center již v roce 2013, dokonce již v roce 2012, eh, mělo informace o tom, že ta odpojovací zařízení mohou změnit výsledky emisních testů. A ta zpráva byla dokonce zveřejněna. A navíc Evropská komise nás také informovala o tom, že jsou pořádány zvláštní workshopy, na kterých mají o tom členské státy být informovány. Takže vy jste o tom již tehdy měli vědět. A prostě se nabízí otázka, zda jste si vyžádali nějaké dodatečné inspekce, anebo zda jste na tom na radě ve Volkswagenu vůbec eh, hovořili, vzhledem k tomu, že jste tu možnost měli. Já už jsem předtím řekl, jaké máme kompetence. Schvalování typu provádí Kraftfahrt Bundesamt, to znamená spolková federální úroveň. Tam je vozům uděleno schválení typu. A to předpokládá, že všechny emisní limitní hodnoty, které je třeba dodržet, jsou dodržovány v daném právním rámci. A přesně to byl základ pro mě, co by ministra, který má přehled o tom, jaká vozidla jsou na trhu a jaké základní a další kontroly musí probíhat, tak jako člena dozorčí rady, který do 19. září 2015 nevěděl nic o tom, že by se ten stávající právně, právní rámec eh, byl základem dění, ale ta manipulace. To tedy znamená, že federální vláda o tom věděla a vám jakožto regionální vládě to neoznámila, protože o tom to v podstatě je, pokud by členské eh, pokud tedy členské státy měly ty informace, tak to znamená, že se to nedostalo z federální a regionální úroveň. Pak mám ještě jednu otázku, ta se týká toho nařízení 715, kde se jasně eh, říká, jakým způsobem musí ty testy v provozu probíhat a jak je možné, že nyní provádí, ještě nyní provádíte laboratorní eh, testy, kde ty odečtené emise nejsou nižší než v reálném provozu. Das ist sozusagen Teil der... No, to je součástí toho základu, který je třeba přeskoumat u toho schvalování typu. Jasné ale také je, že to nařízení má výjimky, například týkající se ochrany motorů nebo jiné záležitosti. A to je třeba doležit. Při schvalování typu se to musí reprezentovat, ukázat. Takže předpokládám, že samozřejmě i úřad KBA ty legální možnosti Eh, byl o nich informován o té ochraně motoru, ale jiné věci, které byly použity jako manipulace, u Volkswagenu je to dost dobře známé, u ostatních se nedovedu vyjádřit a nemůžu vyjádřit. Ta procesní cesta zde byla jasná, ale ta hlavní otázka, to, to jste poukázal, je, máme stejné výsledky na zkušebně jako na silnici, ale základní otázka je ještě další. Na zkušebně za reálných motorových podmínek, která panují také na silnici. Že potom vznikají jiné hodnoty na zkušebně, protože cyklus na zkušebně neodpovídá jedna ku jedné reálného provozu, to je myslím normální. Ale podmínky, za nichž vůz pracuje, musí být reálně stejné na zkušebně, jako když jezdí auto na silnici. O tom my se musíme postarat eh, právní cestou i jakožto výrobci. Děkuji, paní Harms. Od té doby, co diskutujeme o dýzlovém skandálu, zvláště na začátku také diskuse o VV, se hodně hovoří o podnikové kultuře, o tom, co se v ní má změnit. Myslím, že jednu věc bychom měli zde zachytit, že podvádění a obcházení legislativních pravidel, že za to zodpovídají podniky ale také se zabývám myšlenkou, zvláště po té, co jsme zde slyšeli pana Dobrinta, jak to je vlastně s naší politickou kulturou a kulturou úřadů a také řešení role vás, co by ministra a zároveň člena dozorčí rady Volkswagenu. Už celou řadu let bylo poukazováno na to, že jsou zde velké nesoulady. Nepoukazovaly na to jenom nevládní organizace, ale i různé vědecké instituce, nebo technické pracovní skupiny Evropské komise. A i výsledky měření v našich městech existovaly, měřily se NOx a tyto výsledky jasně hovořily o tom, že přes to, že máme pravidla Euro 5, Euro 6, je zde stoci schnilého. Teď zde máme obrovskou škodu v Dolním Sasku pro Volkswagen a já s váma naprosto souhlasím, to je úplně strašlivé, co se stalo, ale nepřemýšlíte o tom, co se potom mezi politiky, kteří mají příslušné kompetence a v kultuře dozorčí rady Volkswagenu, co by se tam mělo změnit, aby se taková situace neopakovala? Protože my, co by lidé, kteří to pozorovali a nezasáhli, nezasáhli v té věci toho dýzlového skandálu, VW e skandálu, my přece neseme spolu zodpovědnost za to, co se tam děje. Ano, děkuji vám za otázku. Já myslím, že ta ještě jednou umožňuje celou věc vysvětlit. Je jasné, že možná ten reální provoz nelze zobrazit na zkušebně, proto se ty, eh, ty testovací cykly měnily NEDC za tepla, za studena. Takže ten pokus přiblížit to cestování blíže reálným podmínkám, ale jak už jsem říkal, to nesouvisí s tím, že testovací cyklus se udělá za zmanipulovaných podmínek a reálný provoz potom za těch reálných se lišíme emisemi. Takže potřebujeme lepší testy. No to už jsme věděli, když jsme schvalovali Euro 5 a Euro 6. Že vedle těch diskrepancí Eh, jsou zde ještě jiné problémy, jimiž jsou dané, než jen špatnými testy. Na to už se poukazovalo dlouho před rokem 2015. Pro mě, ať už v roli člena dozorčí rady, anebo v roli ministra, jsem zde neměl poukázání na to, že dochází k manipulacím, které na zkušebně vedou k tomu, že jsou emisní limity dodržovány, ale v realitě nikoli na to nic nepoukazovalo podle mého názoru. To, že reálný a testovací provoz se e, liší, to je technicky vysvětlitelné. Takže musíme najít odpověď jak v podniku prostřednictvím whistleblowerů, přeskoumají integrity, zvýšení zodpovědnosti a postarat se o to, aby toto už možné nebylo, že jinak nedosáhneme těch cílů. A na straně druhé máme zde i tu politickou zodpovědnost, pečlivě se na to zaměřit u toho nařízení jeho přepracování, jestli se tam nedefinovaly výjimky, které nakonec umožnily zneužití, ale které vlastně ani nepotřebujeme. O tom pan Dobrind právě hovořil. E, potřebuju dneska vlastně výjimku, když někdo řekne, že když je méně než 17 stupňů Celzia, tak je to špatné pro motor. Musíme toto i politicky přeskoumat, jestli vůbec můžeme připustit ještě takovéto e, výjimky. Máte ještě jednu minutu. Ano, tak ještě k tomuto závěru. Zákonodárce v Bruselu nikdy neusiloval o to, aby připustil tyto výjimky. Odpojovací zařízení jsou zakázaná v této legislativě. A to věděly i německé úřady, které byly zapojeny do vzniku této legislativy. Když čteme toto nařízení, zjistíme, že například pro ochranu motoru zařízení pro snižování emisí je tam možné s tím pracovat. Tak to je to definováno. Napřed je tam napsáno, vůbec to není možné s tím něco dělat. Ano, to je to základní měřítko, no a potom jsou tam vyjmenované body, které to umožňují. A tedy si musíme položit otázku, my, kteří máme politickou zodpovědnost a stanovujeme právní rámec, potřebujeme to ještě vůbec? A jestli jsme tím nevytvořili vlastně to, že e, eh, lze něco tedy nahlásit, co vlastně vůbec není zapotřebí, ale umožní to schválnit typu a říct prostě obecně, nesmí být žádné možnosti eh, vypínat redukci e, emisí. Sí, grazie. Děkuji. Dobrý den, pane ministře. Já bych se chtěla ještě zeptat na něco u otázky číslo 7. Vy ve své odpovědi hovoříte o té optimalizaci automobilů pro homologaci a dáváte tam příklad, který se týká pneumatik. Domníváte se, že existují i nějaké jiné takovéto změny automobilů, které tedy eh, probíhají v té fázi te- testování za účely homologace. Máte ještě nějaké další takové příklady? Ich kann an der Stelle der Já k tomu můžu říct pouze to, že jsme diskutovali o generátoru to znamená, že jde o to, jestli baterie je tady v tom testovacím cyklu nabitá nebo ne. To znamená, že existuje celá řada optimalizačních postupů. Otázka je, jestli je to vůbec optimalizace. Je to celá řada opatření, která zřejmě všichni využívali, já z toho využívám. A e, díky tomu tedy e, měli při tom testování optimální stav emisí. Nebyl to podvod, ale šlo pouze o optimalizaci těch emisí e, to samozřejmě znamená, že eh, například pneumatiky jsou tedy optimálně nafouknuty, anebo tedy ta baterie je optimální. To znamená, že existovala celá řada způsobů, jak ty testovací cykly eh, využívat a optimalizovat. Děkuji výborně, děkuji vám za tuto vaši odpověď. Zdá se tedy, že využívání těchto opatření v podstatě umožňuje homologaci vozidel, která ale v reálných podmínkách nerespektují limity, respektují je pouze v laboratorních podmínkách. A Evropská environmentální agentura o těchto opatřeních eh, již podávala informace, ale do dnešního slyšení dosud nikdo neměl odvahu hovořit o tom podrobněji. Takže děkuji vám za tuto odpověď. A potom ještě další téma. V odpovědi číslo jedna tvrdíte, že kontrola vozidel za provozu probíhá na základě periodických kontrolních programů. Tyto periodické programy ale nejsou schopny zjišťovat, zda vozidla dodržují limity a neumožňují nám získat eh, porovnatelné údaje. Domníváte se, že pro kontrolu dalších eh, částí, které se musí homologovat, například brzdy, airbagy a tak dále, eh, myslíte si, že tam tento problém je také? To znamená, jsou zde určité testy, ty, eh, které jaksi neumožňují zkontrolovat, zda skutečně je splněna, splněn ten požadavek homologace? Já, danke, will ich, eh, Ano, Děkuji, to je velmi dobrá otázka, která se neomezuje pouze na emise výfukových plynů, ale která otvírá i novou perspektivu. To znamená téma digitalizace, automatické ježdění. Eh, my tedy budeme muset používat software tak, abychom mohli eh, ty věci průběžně eh, prověřovat. Pokud jde o ty testy výfukových plynů, tak ty tedy probíhají kromě toho hlavního Eh, šetření a neprobíhají tak detailně jako u schvalování typu. To znamená, že u běžného vozidla probíhá zjednodušený postup eh, měření výfukových plynů, který neodpovídá požadavkům na eh, měření při schvalování typu. A podobné to bude i u těch dalších věcí. To znamená, že jsou vytvářena kritéria, jak tedy v těch vozidlech kontrolovat určité aspekty. Já si myslím, že pokud jde o ty nové technologie, tak nehovoříme pouze o výfukových plynech. To je eh, jasná věc. Eh, my se musíme zamyslet i nad těmi dalšími věcmi. Eh, promiňte, že vás přerušuji, ale tam já jsem zmínila ještě další kontroly, které se týkají například brzdných systémů nebo airbagů. Tam si myslím, že takovéto problémy přece neexistují. Also bei Bezug auf die Bremssysteme, da Pokud jde o ty systémy brzd, tak eh, tam to problém není, protože tady je eh, test, který to jednoduše prověří. Například airbagy se tímto způsobem eh, kontrolovat nemohou. Nemůže se kontrolovat jejich funkce. To znamená, že jsou to věci, které nemůžeme takto jednoduše prověřit. Já si myslím, že úkol, který máme před sebou, skutečně spočívá v tom, abychom i při těch pravidelných prohlídkách pečlivě ty věci kontrolovali. To znamená, že eh, do, do budoucna ty požadavky na kontrolu nepochybně budou přísnější. Než přejdeme do druhého kola, tak bych jenom vám chtěla říci, že zde máme eh, samozřejmě členy parlamentu, experty a máme zde také návštěvy a Vzadu sedí dcera naší kolegyně paní Bonfa. Myslím si, že je skvělé, že je pro nás důležité, že zde máme také mladé lidi. Ono to vypadá, že emis je velice technický výbor, ale chtěla bych eh, přivítat eh, slečny sedící vzadu. A nyní pan, pan Gezeke. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také vám, pane Líze, že jste mezi nás dnes přišel. Já uh jsem rád, že tu eh, tady máme i naše mladé kolegy a že si tady mohou poslechnout to, jak to tady vypadá s výfokovými plyny. Pane Lízy, vy jste velmi pečlivě popsal, že tedy za to nemáte zodpovědnost pouze jako ministr dopravy, ale také jako člen dozorčí rady, že tedy zodpovídáte za 120 tisíc zaměstnanců, že Volkswagen má na světě 100 eh, výrobních míst. Já mám jednu konkrétní otázku. Eh, jde o rozhodnutí Spolkové rady z 22. září. Tehdy se rozhodlo, že by se od roku 2030 povolovaly pouze eh, motory bez emisí. 30 pracovních míst, která eh, v průmyslu Dolního Saska závisí na automobilovém průmyslu, zároveň závisí na těch spalovacích motorech. To znamená, že mě by zajímalo, eh, jak by to do budoucna bylo. Spolkové země eh, jako Bádensko, Württembersko a Hesensko hlasovali proti. Já bych se rád, rád zeptal, proč tedy Dolní Sasko rozhodlo tak, jak rozhodlo. Já si myslím, že v tom popisu bylo naprosto jasné, že se jedná jedná o prozbu e, směřovanou na EU a byla to prozba prověřit, jestli tedy po roce 2030 by se bylo možno omezit pouze na e, vozidla bez emisí. Já osobně to považuji nejen za ambiciozní, ale také za nerealistické, pokud jde o uplatnění. To musíme upřímně říci, protože pokud se podíváme na rozvoj elektromobility, to je jedna z možností, jak vybíra, vyvíjet auta bez e, emisí, ale pravděpodobně se nám tedy nepodaří podaří do roku 2030 vyvíjet a vyrábět pouze eh, elektromobily, ale kromě toho by s tím musel být zpět eh, zásadní eh, strukturální proces změny. My tedy potřebujeme Eh, odvětví automobilového průmyslu změnit tak, abychom i v roce 2030 tady měli dostatek pracovních míst. Musíme se tedy dívat mimo jiné i na hybridní vozidla, tak abychom díky těmto ambiciozním cílům jasně ukázali, že je automobilový průmysl by se měl eh, postarat o to, aby do budoucna emise z vozidel neustále klesaly. Eh, a to také e, jednoznačně konstatoval svaz výrobců automobilů. Mně se to líbí, e, ptá se pan poslanec, jde jde o to, abychom e, tedy se na to dívali komplexně, abychom se nesnažili pouze odstranit spalovací motory, abychom na to dbali i v komunikaci s veřejností a mně se velmi líbí, jak jste se v této otázce vyjádřil. A nyní mám ještě jeden slot. A nyní ale paní Šaldemoze, prosím. Thank you very much. Minister, eh... Děkuji mnohokrát, pane ministře. Já mám několik otázek. Dnes diskutujeme o tom, že vy jako politici a vaše vláda byste se měli zajímat o velkou, nebo máte zájem na tom, aby ve vašem regionu byla velká továrna. Ale nebylo by pro vás také dobré dbát na to, aby dozor nad trhem a schvalování typu bylo odebráno z národní úrovně, či tedy federální nebo místní úrovně ve vašem případě, a aby to bylo předáno na úroveň evropskou, tak aby jak si tam nedocházelo ke křížení různých zájmů? tak aby to bylo jaksi méně e, problematické i pro vás? Nebylo by i toto více v zájmu místních občanů? Vielen Dank. Děkuji. Myslím, že to je opravdu důležitý aspekt. Já nezdílím pohled, že by bylo rozumné schvalování typu soustředit na úrovni EU, ale sdílím pohled na celou řadu dalších vypracovaných bodů, že potřebujeme lepší propojení, vzájemnou výběnu, možná i vzájemné eh, oponentní posuzování, ale nejsme zde na globálním trhu a zde potřebujeme konkurenceschopné produkty nejenom pro evropský trh, ale pro mezinárodní trh. A pokud ke schvalování typu nedochází k rozumném čase, tak vidíme, jak je to těžké. Takže jsem spíše pro to úzké propojení, spolupráci, ale ne pro tu standardizaci a normalizaci na jednoté úrovni EU. Ano, eh, já si myslím, že to je OK, že schvalování typu je na té regionální či místní úrovni, ale ta kontrola toho, jak jsou pravidla plněna, tam si myslím, že bychom měli něco udělat. A možná by bylo dobré, abyste se trošku jaksi, že zbavilo by vás to určité zodpovědnosti, pokud by to bylo převedeno na evropskou úroveň. Ta kontrola, myslím. No, to je schválení typu, ale zaměřit se více na dohled nad trhem, aby tam se to tedy srovnalo a bylo by lepší, možné lépe přesně to, jestli ty hodnoty se schválení typu se e, dodržují. Ano, tam je třeba to zvážit, abychom měli standardy všude stejně platné. Ten dohled nad trhem u nás je na regionální úrovni, nikoli na úrovni spolkové, ale když jde o definici norm a standardů a jednotnost, tak jistě tam budeme muset nalézt společnou cestu. Děkuji. Budete tedy o tom hovořit s vaším federálním ministrem? o tom, že by ta kontrola mohla se posunout na nějakou centralizovanou úroveň, případně evropskou úroveň. Bylo by opravdu skvělé, kdybyste se na tom mohli dohodnout a pracovat na tom, tím bychom asi řadu problémů vyřešili považuji za dobré rozlišovat mezi schvalováním typu a kontrolou trhu, dohledem nad trhem a musíme se zde říci navzájem, jak to rozumně zorganizovat. Ne, říkám to proto, abychom se nějak vyhnuli informování, ale bychom zajistili to, že aby se taková situace neopakovala v tak dlouhém období, jako se to dělo, protože pak by to nebyl problém evropského trhu, ale naše značky, naše výrobky by pak měly problém na globálním světovém trhu a proto ten dohled nad trhem, včasné konstatování, že něco není v pořádku, je i dobrým prvkem řízení jakosti u výrobce. Ať už dospějeme k jakémukoliv výsledku, tak diskutovat o tom, to je určitě dobré. Jestli ten dohled na trhu neorganizovat na jiném místě, určitě je rozumná věc. Děkuji. Pan Šulce, děkuji vám, pane ministře, že jste sem přišel. A co se mi líbilo ve vašem úvodním projevu, že jste potrhl, že jste hrdí v Dolním Sasku na Volkswagen já jsem eh, působil v eh, subdodavatelské firmě pro automobilový průmysl. Myslím, že bychom opravdu na naše automobilky měli být hrdí. Já mám na srdci vícero otázek. Ale hlavní otázka je ta, jaké dopady bude mít tento skandál konkrétně na Volkswagen. Objevují se různé hlasy z politické sféry, které říkají, že vlastně by Volkswagen měl, těm do, měl ty dotčené zákazníky očkodnit. Mě by zajímalo, na jakém právním základě by se to mělo odehrát v Evropě. Jak vidíte tuto otázku vy? Je zde nějaký právní základ, na jeho základě by Volkswagen zákazníky nějakým způsobem finančně musel očkodnit? Ne, proto zde nevidím právní základ. Hlavním úkolem Volkswagenu interní eh, Volkswagen v spolupráci s KBA nebo příslušnými vnitrostátními orgány v jiných zemí je ten, co nejrychleji se postarat o to, aby zákazník měl bezvadný vůz ke stejnému užívání, a, ale eh, prostřednictvím určité změny softwaru například už zrušil tedy ty kroky z minulosti. Takže mít kvalitní auto a eh, odstranění těch dávných změn. Druhá otázka, ta jde trochu jiným směrem. Pro člověka, který ještě nezasedal v takové dozorčí radě, je někdy těžké si představit, o čem tam diskutujete. Můžete si to zkusit představit, ale přece jenom se chci zeptat. Volkswagen celou řadu let byl jeden z nejúspěšnějších podniků v Evropě. Několik dní, možná i dokonce nejcennější podnik na světě na základě specifické burzovní situace pořád jenom stoupal vzhůru. A teď v dozorčí radě asi máte také velké problémy, eh, o kterých musíte diskutovat. Změnilo se diskutování v dozorčí radě, je to teď více technické, musíte se více zapracovat do věcí, které dříve pro vás byly spíše vedlejší, co by pro členy dozorčí rady. Ano, myslím si, že eh, to eh, pochybňování nebo zjišťování určitých věcí, řešení ve Volkswagenu i jinde se změnilo po této situaci, protože to, co jsme zažili, bylo i pro nás dramatické. My jsme museli vycházet z toho, že to, co jsme měli jako informaci o skutkovém stavu, je opodstatněné. Ale Volkswagen je ve specifické situaci. Pro automobily průmysl je zde velká výzva změny mobility, změny typu pohonu, digitalizace, automatizované jízdy a to je razantněji a mnohem rychlejší než kdy v minulosti. Takže ta otázka co pro mě zítra bude znamenat automobil a mobilita. Zde musí Volkswagen intenzivně působit. Zároveň se musí postarat o to, aby opět nastavil spokojenost zákazníků u těch, kteří mají vozidla, kde došlo k manipulaci se softwarem. A třetí věc, je to interní zpracování. Neříct prostě uděláme tlustou čáru, za minulosti budeme prostě pokračovat dále, ale aby došlo i k tomu, co už jsem se zde snažil popsat různě. Takže výzvy pro Volkswagen jsou větší, možná jestli způsobem si je způsobil v něčem sám, tak jsou větší, než by tomu bylo u jiných automobilek. A intenzivně na tom pracujeme. I například eh, se zasedá mnohem častěji a paralelně diskutujeme o řešení situace a o nové orientaci, takže technologické výzvy zítřka budou takové, že se bude muset intenzivněji zabývat otázkami dopadů. Eh, viděli jsme to také při té nehodě, ke které došlo eh, v případě Tesly a VW by to možná řešil jinak. Děkuji, paní Bonofa. Děkuji. Eh, pane ministře, dohoda s americkými orgány pokud jde o Volkswagen, by představovala investici 4,7 eh, miliard eh, dolarů eh, na výzkum bezemisních vozidel podle stránek Europea. Myslíte si, že by to v Evropě bylo možné a mohl byste toto navrhnout také v dozorčí radě Volkswagenu? A potom eh, se tedy hovořilo o té eh, změně do budoucna, že eh, diesel tedy není asi tím nejlepším řešením a jak investujete v dolním Sasku do rekvalifikace pracujících, kteří by tady pracovali na těch nových motorech. Jak, jak si zajišťujete tu rekvalifikaci pracujících. Já, vielen Dank. Děkuji. Možná k tématu dohody s USA, kterému možná došlo, uvidíme, protože ta dohoda má více do částí. Ten úkol tam intenzivně investovat také do nových typů pohonu, to je něco, co také Volkswagen dělá ve zbytku světa, i v Ázii, v Evropě, i v dalších částech světa. Takže tento závazek, který tam máme, eh, povinný z právního hlediska investovat do nových pohonů eh, v jiných výrobních stanovištích, k tomu také dochází jinak, jinde. To je nezbytné i z pohledu koncernu v souvislosti s budoucností. V USA je to důsledek eh, vlastně řešení právního sporu, ale my jako Volkswagen, mohli to takto říci, investujeme do budoucnosti, do nových pohonů a koncepcí mobility. Nejde jenom o pohon. Uvidíme v příštích desetkách let, že se bude měnit mobilita. Potřebujeme zde řešit otázku technologií a ne jenom jednotlivé auto a jeho pohon. Existuje strategie 2025, kterou vypracoval Volkswagen. To je to, co jsem před chvílí popsal, že kromě toho, že řešíme tu stávající situaci, řešíme také, jak se pozicionovat do budoucna. A také je to otázka, jak se bude vyvíjet zaměstnanost. Když bude méně té klasické produkce benzínových nebo naftových eh, vozidel. Já si myslím, že dieselová vozidla jsou dobrou cestou nadále pro snižování emisí CO2, ale bude to problém u těch požadavků, to mít v těch eh, nejmenších typech aut. Ale ten signál je ten, že musí dojít k té transformaci, že ta pracovní místa, která zmizí, protože se bude méně vy, vyrábět eh, benzínové nebo dýzlové motory, tak se musí najít pracovní místa například eh, v výrobě elektropohonu a baterií, kterých se zatím v Evropě vyrábí málo. Musíme se o to starat jako spolková země, protože pracovní místa jsou důležitá. Já se omlouvám. Nešlo by to tedy udělat eh, tak, aby ti lidé, kteří nyní vyrábějí dýzly, mm, mohli být rekvalifikováni, aby mohli pracovat na nějakém jiném typu automobilů, třeba na elektrických automobilech, aby nedošlo ke ztrátě pracovních míst. Samozřejmě, protože také potřebujeme velmi kvalifikované inženýry a není jich za stolik na pracovním trhu. Ale ten pohled na elektromobilitu znamená v automobilovém průmyslu méně personálu pro výrobu než u té velice náročné produkce Eh, benzínového nebo naftového motoru. Nesmíme to podcenit. Máme zde strukturální změnu, která znamená, že výroba stejného množství automobilů výhledově bude znamenat možná méně pracovníků, ale zároveň musíme udržet kvalifikované pracovníky, proto ke strategii 2025 eh, patří také jednání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, otázka personálního rozvoje a jeho kvalifikace. Děkuji, pan Henko. Pane Líze, musíme si dát pozor na jednu věc. A sice, abychom nepracovali pouze na symptomech. Podle mě je to tak, že skandál s naftovými motory a všechny další skandály jsou symptomem něčeho jiného. Dříve, než jsem se dostal do Evropského parlamentu, byl jsem v dozorčí radě Konty. To je také podnik, na který můžete být hrd, hrdý. Já jsem tam byl 25 let a takovéto skandály tam nebyly. Nicméně vždycky jsme měli velmi těsný kontakt s tím, co se ve Volkswagenu odehrávalo a bylo mi jasné, že ve Volkswagenu eh, převládá atmosféra strachu. Pokud chcete v tomto koncernu skutečně něco změnit, tak musíte řešit právě tuto otázku. A tím už se dostávám k tomu, na co jsem se vás chtěl zeptat. V odpovědi na otázku číslo 6 jste řekl, že změna struktury koncernu Volkswagenu by pro vás byla vítanou změnou a proto se ptám, do jaké míry je toto téma skutečně bráno vážně. Děkuji za to zpřesnění. Já jsem se pokusil to předtím trochu objasnit. Je to otázka, jak to jak se tedy k sobě má dozorčí rada a e, představenstvo. My tady máme členku představenstva, která, která se zabývá integritou, e, interní revizí, e, compliance, technickým souladem, to znamená kulturou toho, že se, bude, že se budou problémy hlásit směrem nahoru. Spadá se mi otázka oznamovatelů. Je to celé, celá škála témat spadá sem i to, jak tedy bude vypadat eh, naše koncernová komunikace, jak spolu budeme v koncernu komunikovat. Jsou to věci, které tedy v tuto chvíli řešíme. To znamená, že si myslím, že na základě zkušeností s aférou s dýzlovými motory jsme se poučili. Eh, Není to tak, že by eh, tady se určité věci už děly jenom v nějakém omezeném okruhu a nikdo neměl e, odvahu to říci dál. To znamená, že to jsou věci, které chceme změnit. Máte pravdu, že v tom se tady musí jednoznačně e, odehrát změny. Já vám tady v tom přeji hodně štěstí, hodně úspěchu a mám ještě jednu úplně jinou otázku. Spolková země Bavorsku, Bavorsko e, žádá po Volkswagenu náhradu škody. Bude to mít dopad na penzijní pojišťovny spolková země Dolní Sasko tak neučinila. Já se vás tedy v tuto chvíli naprosto vážně ptám. Vy jste ministr hospodářství této spolkové země, to znamená, že musíte zastávat zájmy spolkové země, jste ve, zároveň v dozorčí radě Volkswagenu a tam musíte zastávat zájmy Volkswagenu. Nemyslíte si, že to je možné? Myslíte si, že je to možné? Nemyslíte si, že tady je nepřekonatelný konflikt zájmů? Ano, žádný střed zájmu eh, tady není. Ani dnes, ani ani tedy u těch eh, stávajících členů dozorčí rady, to znamená mě a pana Vajla, ani u těch minulých eh, členů dozorčí rady. Já si myslím, že ty dvě věci musíme odlišovat. My eh, nemáme akcie Volkswagenu, abychom je mohli v určitém okamžiku koupit a prodat. Volkswagen je zkrátka součást spolkové země, spolkové země Dolní Sasko a my to takto chápeme. To znamená, že my jsme v podstatě strategickým partnerem Volkswagenu. Eh, to znamená, že tady nejde o to, že bychom byli spekulanti, díky nímž chceme tedy naplnit naše důchodové eh, pojištění. Nemůžete to srovnávat s kvalitou, kterou spolková země tady vykazuje, eh, pokud jde o Volkswagen. Já si myslím, že na tom se shodnou všechny strany v rámci zemského sněmu. Je to jednoznačný signál, který můžeme vyslat. My už v tuto chvíli diskutujeme o penzijním pojištění ve, eh, v Německu. Eh, děkuji, děkuji, pane Líze. Já bych se rád věnoval těm ekonomickým dopadům. Minulý rok eh, Volkswagen zaznamenal ztrátu 4,1 miliard euro. My jsme hovořili o těch žalobách. I to vyrovnání v Americe bude velmi drahé, konkrétní částku říci nemůžeme. Já sám jsem eh, z oblasti kolem Osnabriku a eh, zaměstnanci Volkswagenu se obávají o svoji budoucnost, především ti, kteří eh, jsou tedy agenturními pracovníky. Kromě toho je řeč o tom, že tedy členové představenstva mají rozsáhlé, nebo si vyplácí rozsáhlé odměny. Já si myslím, že v tomto prostředí nebo za těchto okolností je to špatně nespatřujete určitý deficit o spolkové vlády nebo o zemské vlády v tom smyslu, že tady nevytvářela tlak. Já si myslím, že si musíme dát pozor na to, abychom všechno neházeli do jednoho pytla, abychom se na to dívali uh, diferencovaně. Za prvé, jak to bude dál vypadat s podnikem. Pokud se podíváme na budoucnost podniku, tak eh, budoucnost podniku jednoznačně závisí na pracovních místech a to závisí také na tom, aby zákazník tady dobře hodnotil značku Volkswagenu a aby si auta kupoval. To je tady uh, eh, první obava, kterou máme, aby zákazník zákazníci nebyli v eh, koupi eh, našich eh, vozů zdrženliví. Musíme se tedy postarat o to, aby, byl, aby byla zaručena stabilita podniku a kromě toho se musíme postarat o to, aby desetitisíce pracovníků, kteří v tuto chvíli byli agenturními pracovníky a díky tomu se tedy dostali do podniku, aby tedy dostali smlouvy, zaměstnanecké smlouvy, ať už na dobu určitou nebo neurčitou. To znamená, že i dějiny Volkswagenu jsou v podstatě i eh, nebo skrývají mnoho úspěšných eh, dějin jednotlivých eh, zaměstnanců. Já si myslím, že to musíme mít na paměti. Já osobně mohu říci, že všichni lidé jsou, u mě, jsou si u mě rovni, ať už jsou to agenturní pracovníci nebo zaměstnanci. A kromě toho bych se rád podíval na to, na co jste se ptal, to znamená na ty signály. Představenstvo koncernu má smlouvy, ty smlouvy Eh, byly tedy schváleny a eh, právní možnosti eh, snížení odměn členů představenstva jsme tedy nechali prověřit třetími osobami, právního hlediska a tyto analýzy dospěly k tomu, že možnost snížit odměny členů představenstva tady není. To znamená, že my jsme si nechali externě právně prověřit, jestli je to možné, tak abychom to nečinili na základě nějakého intuitivního rozhodnutí. A možné to není nicméně, a to tady říkám stejně jako všude jinde, kde jsem o tom hovořil, je to otázka, kterou si musí položit každý jednotlivý člen představenstva. To znamená to, jaký signál tím vyšla, a jaký dopad to bude mít. A to jsem neustále zdůrazňoval signál, že tím zkrátka vyšleme určitý signál a to si musí, eh, na tuto otázku si musí odpovědět každý sám, každý sám za sebe. To je rozhodnutí, který nemůže, které nemůže přijmout dozorčí rada. Paní Dali, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu ministrovi za to, že je zde a odpovídá na naše dotazy. Já bych se chtěla eh, zeptat na jednu věc, kterou jste zmínil v úvodu. Řekli jste, že jste se 19. září dozvěděl o těch odpojovacích zařízeních eh, z médií. Byla přijata opatření, eh, byl zřízen zvláštní vyšetřovací výbor a do konce roku čekáte výsledky. Chtěla bych vědět podrobněji, jaké výsledky od této zprávy očekáváte. Jaká jsou eh, pravidla a čím se přesně ten výbor zabývá? Momentálně ta právní otázka z USA, tam jde o to, to celé dotáhnout do konce. A viděli jsme to i v jiných případech. V USA vzniká tzv. statement of facts, to znamená v USA už se tím výsledkem toho právního eh, sporu vlastně skonstituje dokument, kde bude Eh, uveden eh, příslušný vznik situace až vlastně do začátku vyšetřování. Našeho cílem dozorčí rady je toto také vlastně přetavit do komunikovatelné, sdělitelné podoby, abychom nakonec neměli jenom technické řešení, ale já si myslím, že to je také důležité k objasnění, k otázce, jak s tím bude zakládat podnik a my popsat, jak mohla ta situace napsat, kde se co jak rozhodlo nebo nerozhodlo a k čemu to vedlo. To je moje očekávání. A možná se tam tady objeví i ty otázky, které se řeší zde, kde měly kontroly třetí strany nebo neschválení by vedly k tomu, že by se to možná zjistilo už dříve někde, to, co se děje. Bude ta zpráva Eh, použita pro, jako základ pro kompenzaci, nebo jsou kompenzace zcela vyloučené? Ich sehe... Já v Evropě nevidím právní rámec pro oškodnění. Takže si Myslíte si, že je to tedy v pořádku, že vaši eh, občané jsou jaksi na tom v tomto případě jinak než američané, kde bude docházet odškodnění? V USA, kde jsou tamní platné zákony, tak tam možná ten vůz tedy nebude mít tu stejnou kvalitu, jakou měl, když ho kupoval. Zatímco v Evropě se nám podařilo po odsouhlasení s homologačními orgány se postarat o to, aby e, se vozidlo e, bylo v tom kvalitativně e, stejném stavu, jakém ho nakoupil. A potom prostřednictvím schvalování typu zde je ten závazek vlastně si nechat zaktualizovat vozidlo. Zatímco v USA je ta situace jiná. Tam jste to zažili s těmi odvolávkami ze strany výrobce. Ono je to ze strany, ono je to vlastně něco běžného, když se na to podíváte na poslední roky, ale Volkswagen má tedy i za úkol postarat se o to, aby mnozí se dorazili na dílnu, nechali si tam zaktualizovat eh, technologicky svůj vozidlo. Takže jsou tam jiné technologické rámcové podmínky než v Evropě a potom je zde také jedna, jiná forma uh, těch svolávacích akcí, které jsou dobrovolné a je třeba zde dosáhnout té kvoty těch vozidel, které šly do dílnu. Eh, pane ministře, ve své odpovědi na otázku jedna jste zmínil, že Dolní Sasko vítá nový návrh komise na schvalování motorových eh, vozidel. Proč podle vašeho názoru potřebujeme novou legislativu? jaké problémy to řeší v oblasti dozoru nad trhem. Kdo by měl mít zodpovědnost na zaprovádění dozoru nad trhem. A vidíte nějaké slabiny či nedostatky toho návrhu? Konkrétně by mě zajímalo, proč by schvalování typu A nebo dozor nad trhem neměly být zcela prováděny na úrovni Evropské unie, na místo úrovně členských států. A ráda bych věděla vaše specifické odůvodnění pro to sprechen sicherlich tam. Vy tím vlastně hovoříte o celé řadě témat. Já se tomu zde nechci vyhýbat, ale prosil bych o to. Ono je to velice komplexní a když to vytáhneme jednotlivé body, tak nebudeme odpovídat dané situace, jestli bych měl možnost na to zareagovat písemně, protože kdybychom z toho teď vytáhli jedno téma, vysvětlím teď už jsem se o to snažil. Proč si myslím, že jsou tam určité nedostatky těch pravidel, potřebujeme ty výjimky, nepotřebujeme je. Já si myslím, že to celé musíme vidět v celkovém kontextu. A byl bych rád, pokud si to budete přát i vy, abychom my jako Dolní Sasko k tomu přispěli a formulovali náš pohled na tento vývoj nějakém souhrném písemném vyjádření. Ano, to je skvělé, na to se těšíme, pan Šulc. Pane ministře, znáte seriál House of Cards? Znáte tento americký seriál? No, říkal mi o tom šéf mé kanceláře. Ale on tady teď není. No. Vlastně to produkuje streamingová služba Netflix a Netflix oznámil, že sfilmuje skandál Volkswagenu a to se zdůvodněním, že tento skandál má celosvětový význam pokud by se do toho zapojil Evropský parlament, rád bych se dal k dispozici. Ale proč kladu otázku? Celosvětové zodpovědnost má před, představenstvo za činnost podniku. A všichni tak nějak pozorovali, jak se chovalo Dolní Sasko na posledním e, zasedání, když šlo o absolutorium představenstvu. Dovedete vyjádřit, proč vy jste se jako dolní Sasko zdrželi hlasování o absolutoriu? Ano, rád to učiním. Myslím si, že to je opravdu základní otázka i fungování právního státu v naší zemi. když šlo o to eh, rozhodnout, tak eh, byla šetření státního zastupitelství Braunschweigu, která běžela proti dvěma členům představenstva, respektive bývalým členům představenstva. A jako zodpovědná součást zemské vlády, eh, ministerský předseda zemské vlády a ministr nemůže paušalizovně udělit absolutorium v situaci, kdy probíhá vyšetřování na straně státního zastupitelství. My nevíme, co tam přesně šetří. Eh, všechno ostatní bylo přeskoumáno, ale prostě ten fakt, že probíhá šetření státního zastupitelství Dolního Saska, je motivem pro dolnosaskou vládu říct, že nemůže paušálně souhlasit eh, s absolutorium a proto jsme se v těchto případech zdrželi hlasování, protože to byla jediná možnost, jak zareagovat. Nemám další otázky, ale chtěl bych vám i panu Dobrintovi poděkovat. Myslím, že to dnes eh, byla opravdu velice zajímavá akce. Děkuji. A poslední má slovo pan Eichholt. Děkuji. Děkuji panu ministrovi za jeho dnešní přítomnost. Možná na závěr těchto dvou slyšení se ukázalo, že jeden z velkých problémů automobilového průmyslu v Evropě je nedostatek kredibility. A my, jakožto politici, jsme v tom hráli určitou úlohu. Já bych se vás chtěl zeptat, pokud jde o dozor nad trhem, tak tam můžete hrát určitou úlohu. My v těch eh, slyšeních eh, jak si ukazujeme na to, kdo za co může, ale u toho dozoru nad trhem tam vy něco změnit můžete. A co si myslíte, že je třeba ve vašem systému dozoru nad trhem provést, aby bylo zajištěno, že auta, která nesplňují legislativní limity, budou jaksi eh, postižena, eh, potrestána eh, včas, než se, jak si to rozšíří na další a bude zde ta krize kredibility, která je zde nyní. Co by mělo být zlepšeno? Erstmal will ich sagen, ich teile Ihre... Nejprve že Prvním krokem by bylo schválení typu, to by byl ten první krok, na který je eh, dbát, aby nedostali vozidla schválení typu, které by neměly dostat a dalším krokem ten dohled nad trhem u nových vozidel až po třech letech. To je také docela dlouhé eh, časové období. A o tom už jsem hovořil. Tam právě jde o to, že ta zodpovědnost vůči lidem aby nebyly v provozu vozidla, která nedodržují limity emisí, tak my tu zodpovědnost máme, ale také máme zodpovědnost vůči podnikům. Protože jinak e, důvěryhodnost a možná i pracovní místa. A pracovní místa v průmyslu v Evropě mají pro nás velký význam. Proto jsem velmi zainteresován na tom, aby jsme zvažovali, jaké možnosti zde máme Pan ministr Dobrint už o jedné věci hovořil, nakolik můžeme intenzivněji také provádět ta skutečná měření, měření ve skutečném provozu a prostřednictvím tohoto měření mít zde jasný výrok, i když jsme byli svědky toho, že i zde otázka, zda dojde k vypnutí po určité době, hraje roli Budeme muset toho ještě hodně přeskoumat, takže jde o to, aby typově schválená vozidla fungovala dobře na trhu a pokud by to tedy mohly jako, zjišťovat eh, orgány dohledu, bylo by to dobré, ale potřebujeme proto i příslušný kvalifikovaný personál. Museli bychom zde možná mít i intenzivnější dohled, dražší by to bylo, ale myslím si, že to je naším zodpovědným úkolem týkající se ochrany obyvatel, jejich zdraví i je to důležité pro zajištění našeho průmyslu a pro jeho ochranu. No a za třetí, budeme muset zvážit u všech těch kroků, také to zde zaznělo, že v Evropě jsou výrobci, kteří působí na světovém trhu. Nesmíme na sebe pohlížet izolovaně, ale u témat, jako jsou motory nebo vývoj technologií, techniky, Eh, pohlížet i na to, aby to ladilo s mezinárodním trhem i z mezinárodního hlediska, tedy sladěvat to eh, definici standardů a nehledět na Evropu jako na jakýsi ostrov. Výborně, děkuji vám mnohokrát. Poděkuji vám, myslím si, že za celý náš výbor, jak říkal pan Šulce, děkujeme vám za to, že jste přišel. Není to pouze v zájmu jednotlivých členských států, ale také v zájmu spolkových zemí a regionů, aby sem jejich zástupci přicházeli. Nyní zde budeme mít zástupce belgického regionu, ty se zase budou snažit zastavit dohodu CETA. Vidíme, jak jim to půjde. A k našemu tématu bych ještě chtěla říci, že na legislativě se právě v Německu podílejí hodně i ty eh, místní orgány. A ještě jednou vám děkuji a těším se na setkání v budoucnosti. A já bych ještě k našemu výboru ráda řekla, že se zde opět uvidíme 7. listopadu. Děkuji.